if I may ask... Já bych požádal všechny z vás, abyste zavolali svá místa. Rád bych vás přivítal na druhé části našeho semináře. Včera proběhla opravdu živá a plodná diskuse Seminář dnes bude pokračovat a na úvod si vyslechneme prezentaci místo předsedkyní Evropské komise. Komisařky pro rozpočet byla tady s námi včera na úvod našeho semináře a musím říci, že mi bylo řečeno před chvílí, jak už jsem říkal, seminář byl velice zrušující, živý a ten formát, který zvolili organizátoři s tím, že dali dohromady zástupce našeho parlamentu i národních parlamentů a zástupce skupiny na vysoké úrovni. Tento formát byl opravdu velmi funkční, diskuse byla nabitá, Předpokládám, že to bude velmi užitečné pro skupinu na vysoké úrovni, především to, co si tady vyslechli. Vy jste jedna ze zástupců, tří zástupců ze strany Evropské komise. Budeme se těšit na vaší prezentaci a hned po prezentaci budete mít možnost klást dotazy nebo se k prezentaci vyjádřit. Máte slovo. Mnohokrát eh, vám děkuji. Dobré ráno všem poslancům, jak národních parlamentů, tak Evropského parlamentu. Vítám tady všechny z vás, kteří věnujete dnešní dopoledne uh, diskusi na téma lepšího fungování evropského rozpočtu a rozpočtu národních parlamentů. Zeptám se, kdo spolu se mnou byl na ranní diskusi. Vidím tady dva zástupce, je tady ještě někdo další, kdo se účastnil prezentace, kterou jsme přenesli s Paulou s panem Montym. No, víc vás tady není, takže začnu tím, co jsem říkala ráno. Zásupkyně eh, předsedy komise, která má na starosti rozpočet, jde do práce, ráno kopne eh, takovou láhev, z lahve najednou vyleze džin a ten říká, já vám splním jakékoliv přání. Co si přejete? Místo předsedkyně říká, já mám ve Spojených státech eh, dům, ale nerada lítám. Můžete mi prosím postavit eh, most? Jin říká, no to je ale úplně hloupé přání. Musíte mi uvést eh, nějaké další. A já říkám, s panem Montym, s panem Lamasurem a dalšími jsme v této skupině pro vlastní zdroje. Můžete nám splnit to, abychom příští rok eh, rozpočtovala rozpočtovali z vlastních zdrojů a Jin se zamyslí a říká, a ten most byste si přáli s jedním nebo dvěma pruhy. Víte, tento vtip precizně ilustruje, jak eh, velký úkol pana Montyho spolu s ostatními z nás v této skupině. Nicméně je to úkol, který je tak aktuální a tak zásadní, že ho budeme muset řešit spolu. Proč? Protože pokud se zamyslíte nad naší rozpočtovou historií, a nad dějinami Evropské unie, tak by se dalo říci, že během posledních několika let jsme vlastně ukončili první období naší existence. Já bych eh, toto období nazvala takzvaným zlatým věkem. Během tohoto zlatého věku jsme se rozšířili, toto rozšíření bylo hnacím motorem změny a budovali jsme nejzásadnější faktory konkurenceschopnosti. Společný trh, čtyři základní svobody a pochopitelně během tohoto období zlatého věku jsme měli k dispozici rozpočet, který byl dostatečný a který vytvářel velice unikátní problém, který teď už neřeším, ale řešil to pan Levandovský během eh, let předešlé komise s tím, že jsme měli více peněz, než jsme mohli vynaložit. Ale toto období zlatého věku pro rozpočet skončilo kolem let 2011-2012. Od té doby je rozpočet Evropské unie pod velkým tlakem. Potřebujeme více peněz pro větší počet priorit, naléhavých priorit, než k dispozici máme. Otázka tedy zní, zdali jsme přešli od zlatého věku do věku nejistoty, nebo jsme přešli k období úpadku, anebo zdali se dostaneme do takzvaného heroického věku, kdy kolektivně, racionálně a pragmaticky zhodnotíme, co funguje a co nefunguje, a posléze s politickou odvahou napravíme to, co nefunguje. Jakožto komisařka pro rozpočet pro ty z vás z národních parlamentů, kteří nevědí moc o tom, jak, jakým způsobem se rozpočet EU vytváří, vám dám takové schrnutí. Možná to pak trochu rozvedu. Stručně, je to jako klobása. Tu výrobu si nepřejete vidět. Ale abych to rozvedla, máme sedmiletý finanční rámec. Dva roky předtím vyjednáváme národní příspěvky do rozpočtu a také výdajové cíle. Z absolutního hlediska máme asi 1% rozpočtu EU pro financování evropského rozpočtu, to jsou asi 2% veřejných výdajů. A abych vám dal absolutní číslo, v tomto roce 2016 bude jednat o 144 miliard eur v platbách. Pochopitelně je to takový agregát, hm, který sebou zahrnuje velice komplexní obrázek situace v členských státech. Je to totiž tak, že některé země vyplácejí víc, než přijímají, a naopak. A pak pochopitelně 2% průměru veřejných výdajů, to se liší podle zemí. V některých zemích, v té, kterou znám nejlépe, je to více než 50%, daleko více, ehm, více než veřejných vlastně investic. To se financuje z evropského rozpočtu. A to není charita, protože často slýchám hlasy z, z čistých plátců, ze strany čistých plátců, a tyto země často uvádějí, my dáváme těmto zemím peníze. Ale ono to tak není. Víte, ten rozpočet je součástí celkové konstrukce Evropské unie, kdy hlavní hnací silou je náš vnitřní trh a v rámci tohoto vnitřního trhu jsou některé země napřed, mají větší konkurenční výhodu a některé země jednoduše zaostávají. Takže pokud by měli spolu soutěžit na fóru vnitřního trhu, není to jenom fér, ale je to založeno na hospodářské logice, že je třeba pozvednout tyto slabší země a to bude výhodou pro všechny. Bývalý zaměstnavatel Světová banka, můj zaměstnavatel, díky kterému bych jezdila po tom mostě, ve zprávě nedávno uvedli, že nejdůležitějším um, vynálezem 20. století byl konverzní motor, který posunuje země nahoru a zároveň vytvoř, vytváří příležitosti pro vytváření zisku. A to pro všechny. Je to věc, kterou neznají úplně všichni, ale e, díky tomuto motoru se nám podařilo zvednout minimálně šest zemí z kolonky nízkopříjmových na vysokopříjmové. Čili je to taková past, která se říká middle income trap. Dostanou se do středních příjmů, ale do vysokých příjmů se těžko dostanou. Takovéto země jsou buď bohaté na přírodní zdroje, ropu a podobně. A nebo jsou to země, které rostou nedemokratickými prostředky. Jsme jediné místo na planetě, kde demokratický způsob umožnil pozvednout země velmi rychle do této vysoké kategorie. A pro fungování této konverze je rozpočet právě palivem, které umožní všem dosáhnout společného výsledku. Takže říkám, že rozpočet je skutečně takovou výhodou pro všechny občany, ale jakožto komisařka pro rozpočet jsem první, která musím přiznat, že kolektivně se nám nepodařilo odvést až tak dobrou práci, abychom si řekli, jaká je přidaná hodnota každého vynaloženého eura, abychom mohli našim občanům jasně dát najevo, že rozpočet národní i evropský fungují společně pro jejich blaho. V rámci diskuse o budoucnosti rozpočtu jsem se rozhodla nejenom se podívat na příjmovou stránku, ale především na stránku výdajovou. Přijali jsme iniciativu zvanou rozpočet zaměřený na výsledky a naším cílem je, aby tento rozpočet se založil na prioritách s tím, aby tady bylo uvedeno, jak se skládají účty a aby se sdělilo jasně občanům, co jim přinášejí jejich eura, koruny nebo cokoliv jiného. Čili můj první kolektivní signál pro všechny je, měli bychom se snažit vynakládat peníze na evropské úrovni pouze pokud to bude z relativního hlediska lepší, než vynakládat tyto peníze na národní úrovni. Vytvořit takové povědomí, že tato evropská přidaná hodnota, že tento cíl rozpočtu je takzvaně desagregovaný a dobře pochopený. Abych argumentovala, že konvergence je nadále pro nás priorita by měla být prioritou a také bych řekla, že musíme najít modernější způsob, jak toho dosáhnout. Dejme tomu, jaká je role grantů z rozpočtu EU versus finanční nástroje Jejichž cílem je získat investice ze soukromého sektoru. To je velice aktuální otázka. Vidím, že se tady hodně lidí usmívá, protože v parlamentu je hodně lidí skeptických vůči finančním nástrojům a pochopitelně ne každý finanční eh, nástroj je vhodný v každém případě, ale nyní už máme rok praxe s Evropským Evropským fondem pro strategické investice a zjistili jsme díky tomu, že se nám podařilo získat asi 100 miliard eur soukromých investic, které bychom jinak neměli. Ale pokud se podíváte na výdajovou stránku, a my se tady snažíme jasně sdělit, že od občanů nebudeme žádat peníze, pouze v případě, že by tyto peníze byly užitečnější na evropské úrovni než na národní. A my musíme mít tuto kredibilitu. Čili pokud se nám nebude dařit výdajovou stránku více reformovat s tím, aby se založila vyloženě na prioritách, abychom demonstrovali přidanou hodnotu, bude velmi těžké mít smyslu plnou rozpravu členskými státy o příjmové stránce rozpočtu. Ale určitě je to uh, takový rozhovor, který se bude muset podniknout už z důvodu referenda v Spojeném království. Proč? Během rozpočtových jednání se vytváří takové ekvilibrium, které nastoluje klid v Evropě. Je to koheze zemědělství a rabat daňové slevy. Myslím si, že tato poslední skupina bude otřesená. A to asi povede k zahájení diskuse o strukturování příjmové stránky rozpočtu. Nicméně předtím musíme tuto rozpravu zahájit. To je třeba. Poslední rozprava na toto téma proběhla v roce 88 Mnozí eh, z nás jsme tehdy ještě žili na druhé straně železné oper, opony a my si musíme říci, svět se změnil a musí se změnit i rozpočet. Za druhé, pokud naši občané nebudou schopni zjistit, co děláme na základě toho, co oni obětují, bude velice těžké našim občanům sdělit, že by bylo fér jim sdělit, že to, co vynakládají, jde do evropských politik a že tady je určité pojítko v tomto smyslu. No my jsme přišli s celou řadou doporučení ohledně potenciální restrukturalizace této příjmové stránky. Já to nebudu rozvádět, protože víte, o co se jedná, ale mě by spíš zajímalo něco od vás, zvláště od zástupců národních parlamentů, pokud vy byste přišli na toho džina. A on by vám dal jedno přání pro evropský rozpočet. Tak co by to bylo? Jak byste to re- realizovali? A z národní perspektivy, mohli byste nám říci, co by se mělo změnit na příjmové stránce rozpočtu, co by tudíž zlepšilo životoschopnost a co by posílilo spolupráci. Jinými slovy, jaká změna by měla nos, nastat. Takže kromě džina můžeme reformovat rozpočet tak, že posílíme politické porozumění a vůli, abychom přešli z zlaté éry rozpočtu, v které žil i pan Levandovský, do heroického věku, kdy bude možné takto pokračovat, než ta změna nastane. A změnu můžeme podniknout pouze my všichni společně. Děkuji. Thank you. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní místopředsedkyně. Děkuji za to, že jste ho, hovořila nejen o té příjmové stránce, ale také o stránce výdajové. Včera odpoledne ten program byl velice dobře strukturovaný, protože jsme začali právě s výdaji, i když seminář se zaměřuje především na příjmy, ale začali jsme tedy s výdaji a Myslím, že to bylo velice zajímavé a výmluvné, že i vy jste na to hodně kladla důraz je skutečně eh, klíčové si uvědomit oba ty aspekty, příjmy a výdaje. Eh, vlastně je třeba reformovat obě stránky, abychom měli rozpočet, který bude lépe fungovat ve prospěch Evropské unie, jakožto celek s tím nadnárodním rozměrem. A a to je tedy e, to, co vy jste nazvala a čemu my tedy říkáme obvykle tou evropskou přidanou hodnotou. Tak nyní zahájím e, diskusi. Mohou se vyjadřovat jak poslanci národních parlamentů, tak europoslanci. A jako první bude pan Glavekas z litevského parlamentu. Prosím. gerbimi, gerbimi svečiai, gerbima jos Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, vážená paní Georgieva. Vy jste začala na humornou notu, mluvila jste o Ginovi, který byl vypuštěn z láhve a měl tedy splnit nějaké přání. Já bych k tomu řekl, že všichni chtějí žít v ráji, nikdo nechce žít v pekle. Několik otázek. Evropská centrální banka. Jedná se o 80 miliard eur každý měsíc. a hrozí, že vlastně vznikne taková bublina jako před pádem Lehman Brothers. Narostly investice v Litvě a to nejen eh, evropské, jsou investice z mnoha dalších zemí a je snaha investovat hlavně do nemovitostí. Peníze tedy jsou a vytvářejí takové bubliny, ale eh, možná by bylo možné najít i nějakou unikovou cestu. Litva a některé další evropské země zaznamenávají eh, silnou emigraci, kdy mnoho lidí opouští zemi. A my jsme spočítali, že vlastně odchod těchto vysoce kvalifikovaných lidí je stojí 300 tisíc eur na osobu. Podle statistik zhruba 200 tisíc občanů Litvu každý rok opouští a je tedy jednoduché si to spočítat. Celý vzdělávací systém systém péče o malé děti, to všechno eh, kvůli tomu eh, trpí ztráty. A eh, v Litvě Máme eh, daně z kapitálu, možná by bylo dobré některé daně reformovat tak, aby se kompenzovaly eh, tyto ztráty eh, ve prospěch těch, kteří vlastně těží z odchodu těchto lidí. Dal by se takto změnit třeba DPH. Co si o to myslíte? Děkuji. Pan Lopatka z rakouského parlamentu. Vážená paní místo předsedkyně Georgievo, co mě na této debatě zaráží, je, že se tady tak nějak vytěsňuje Brexit. Jako kdyby to hlasování ve Velké Británii vůbec neproběhlo. Přitom to výrazně ovlivňuje eh, běh eh, celé Evropy. Jak vidíte důsledky Brexitu? Znamená to, eh, tedy že čistí plátci přišli o druhého největšího plátce, který v absolutních číslech po Německu byl druhý největší plátce s odstupem. Co to znamená pro ostatní čisté plátce? Jak vnímáte nějaký budoucí příspěvek Velké Británie. Máte k tomu nějaké úvahy? To by mě zajímalo. Děkuji. Thank you. Děkuji. Pan Levandovský. Děkuji. Já vždy velice rád se vyslechnu Kristalinu Georgievu a další verzi příběhu o zlaté rybce. Tak byl tedy možná Eh, možná bychom tady měli trochu rozpor v tom, jestli byl skutečně eh, zlatý věk v době, kdy se navrhovaly eh, ty víceleté finanční rámce, protože to zároveň byla doba krize v Řecku, takže tam bych asi trochu nesouhlasil. Dnes máme příležitost vyslechnout si zástupce evropských občanů z hm, všech členských států, nicméně přetrvávají určitě stereotypy, na které bych chtěla reagovat, stereotypy a Předsudky byly totiž i negativními hrdiny britského referenda. Ano, určitě se jedná o velice malý rozpočet, nedá se to vůbec srovnávat s federálním rozpočtem USA. Spojená Evropa je regulačním obrem, ale rozpočtovým trpaslíkem. A ten rozpočet se ještě eh, snížil pro období 2014 až 2020, přestože jsou rostoucí očekávání od eh, různých eh, kroků a politik v Bruselu. 5% na administrativu, to vypadá možná jako hodně, ale to znamená, že 95% vlastně opouští Brusel a jde do členských států. A je to tedy eh, lépe kontrolovaný rozpočet v rozporu se stereotypy, než některé třeba eh, výdaje vnitrostátní v členských státech protože také vlastně jsou stále přísnější pravidla třeba pro využívání eh, evropských fondů. Eh, a proto je důležitá i přejímová stránka, o kterou se stará pan Monty. Eh, hodně se kritizuje, že ten systém je velice komplikovaný, ale zároveň je eh, zároveň je poměrně stabilní už přes 20 let. Zdá se, že je jednodušší změnit smlouvy, než změnit tu příjmovou stránku. A máme tady i živoucí pamětníky eh, Alala Masur, já sám a další, eh, kteří si pamatují na ty, ten neúspěch, když jsme se pokoušeli změnit ten přístup k těm příjmům. A Myslím si, že ani to současná atmosféra eh, tomu příliš eh, v Evropské unii nenapomáhá. Klíčem je důvěra. Je třeba znovu získat důvěru a eh, důvěra je vlastně plyne z toho, když vlastně děláme hodnotnou práci ve prospěch veřejnosti. A pak tady možná je i příležitost že v tom, že členské, členský stát, který to trochu brzdil, Velká Británie, teď je vlastně mimo. Děkuji vám. Doufám, že tento seminář také přispěje k znovu získání důvěry, po které voláte. Pan Lafineur. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Nevím, jestli tím džinem budete vy, jestli právě vy umožníte vlastně eh, nějaké změny, ale asi se všichni shodneme na tom, že se, že v Evropě máme bezprecedentní krizi v podobě Brexitu, terorismu a všech dalších problémů s migrací, které ještě nejsou vyřešeny. A je tady tedy eh, Další požadavek, a to jste velice správně zdůraznila, protože na všechny tyto problémy je možné najít eh, pouze evropskou odpověď. Eh, státy sami o sobě to nemohou vyřešit. Naopak by eh, potom došlo k roztříštění toho evropského snu a pro naše hospodářství by to znamenalo ztrátu stovek tisíc pracovních míst. Takže já tady vidím příležitost pro to, aby jednotlivé země ehm, si to uvědomily a přistoupili na, na to a jak už jsem říkal včera, myslím si, že je třeba využít této příležitosti, zejména pokud jde o daň z příjmu právnických osob. Zaznamenávali jsme daňové úniky, daňové podvody právě proto, že jsme neměli nějaké evropské účetnictví, neměli jsme daňový základ, který by byl eh, totožný ve všech zemích. Takže je určitě třeba začít právě touto reformou, tak abychom mohli pomáhat našim malým a středním podnikům protože teď eh, pokud působí v různých zemích, eh, tak velice platí hodně peněz za různá účetnictví v jednotlivých zemích Eh, je tady problém daňových úniků ze strany nadnárodních eh, firm. A já bych se zeptala, zda to také vnímáte jako vynikající příležitost tady v Evropě. Už o tom mluvíme více než 20 let, ale že teď konečně snad máme možnost to naplnit. Děkuji. Dalším je pan Besta z České republiky, člen Senátu. Děkuji za slovo, pane předsedající. Eh, a dovolte mi přenést takový krátký příspěvek eh, za Senát parlamentu České republiky. No, víme, co potřebujeme. Potřebujeme zvýšit příjmy Evropské unie, ale bohužel nevíme, jak to dosáhnout v souladu s, se všemi 28 státy Evropské unie. Je to, teď použiju takový příměr, je to jak v domácnostech, když nevystačíme s měsíčním příjmem, a půjčíme si třeba 100 euro, ale další měsíc, pokud nic neuděláme s navýšením příjmu nebo s úsporami, potřebujeme už 200 euro. 100 euro jako vratku a 100 euro si zase musíme půjčit na provoz. A další měsíc nám už bude chybět 300 euro a zadluženost se zvyšuje a zvyšuje. Já si myslím, že je nutno jít oběma směry, a to je zvýšení příjmu Třeba i z navržených čtyř oblastí, jako jsou finanční transakce, obchody s emisemi a podobně, a zároveň zvýšit kontrolu výdajů, vždyť sami víme, kolik zbytečných projektů a činností bylo a je financováno z prostředků Evropské unie a musíme jasně vymezit priority pro rozpočet Evropské unie. <clears throat> Jelikož, jak už bylo taky řečeno, se Evropská unie nemůže a nechce zadlužovat a současné výzvy a politiky nejdou se stávajícími příjmy, jak to taky bylo konstatováno, ufinancovat, je na čase položit na stůl konkrétní čísla a propočty, jakkoliv je to složité, to si uvědomují, co jednotlivé návrhy pro zvyšování příjmu přinesou, či možná spíše odnesou z národních rozpočtů a jak se to projeví v rozpočtu Evropské unie, respektive i v subsidiaritě jednotlivých zemí. A o těchto věcech se musí diskutovat, a to nejenom na odborné úrovni, ale se všemi občany Evropské unie. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Pan Fernandez, člen Evropského parlamentu z Portugalska, který je, myslím, také koordinátorem EPP v rozpočtovém výboru. Děkuji vám. Myslím, že eh, asi by bylo dobré obrátit se na toho džina, který inspiroval paní komisařku a požádat ho, aby eh, skoncoval s těmi zájmovými skupinami na radě, tak, aby vznikla skutečně skupina přátel Evropy a Eh, aby to nebyla skupina přátel Rady, ale spíše skupina přátel Evropy, abychom konečně mohli schválit eh, skutečný víceletý finanční eh, plán. Víme, že se jedná tedy o 1% HND, ale je to vlastně ve skutečnosti stále méně Eh, dostáváme se na úroveň 0,9 a to je velice špatný signál, protože to ukazuje, že víceletý finanční program potom není schopen dostatečně financovat například politiku soudržnosti a budeme mít velké problémy s platbami. To je třeba si uvědomit a je třeba říci, že cíle Eh, priority strategie 2020, to všechno je hezké, ale chybí nám prostředky a chybí nám nějaký jasný rámec pro tu příjmovou stránku. A potom také je třeba si klást otázky ohledně zjednodušení. Jsme připraveni zjednodušovat je třeba skoncovat s těmi eh, rabaty, kompenzacemi a podobně a potom bychom právě e, dosáhli té důvěryhodnosti, která velice souvisí i s očekáváním, která vytváříme. Je také nepřijatelné, aby společný rozpočet e, vlastně e, hradil úroky z prodlení. To se stává každý rok kvůli spožděným platbám. Každý rok Rada a Komise oznamují nové politiky a měly by tedy také říci, jak je budou financovat protože oznámení nových politik znamená se škrtat priority a politiky, které už byly schváleny dříve. Znamená to, že se tedy nedodrží nějaké závazky. A vždycky, když se tedy takto ze strany komise a rady objevují prohlášení o nových prioritách, tak pak je třeba si uvědomit, že se zatím skrývá to, že se nezbydou finance na některé starší priority. Já už eh, rychle se blížím k závěru. Eh, chci říci, že eh, v rozpočtu musí být dodrženy všechny závazky, které na sebe bereme. A například ty rozpočtové přebytky, že by se vracely do členských států. Ne, ty by měly v rozpočtu zůstat a využít se do budoucna. Děkuji. Pan Bukens, z Lotyšského parlamentu. Ladies and gentlemen, I will use opportunity to... Děkuji, využiji příležitost a budu tedy hovořit lotyšsky. Eh, Děkuji vám, vážená paní místopředsedkyně komise, vážení kolegové. Včera a dnes jsme se v diskusích dotkli přidané hodnoty, kterou má evropský rozpočet, a to i z hlediska bezpečnosti, zabezpečení našich hranic, protože jsou eh, tady veliké výzvy v důsledku migrační krize ve Středomoří. Eh, země eh, z Pobaltí se účastní různých operací, třeba i operací Frontexu. A pobaltské státy, včetně Lotyšska, Eh, také chtějí připomenout, že je tomu 25 let, kdy získali zpět nezávislost a polovinu z té doby 12 let jsme v Evropské unii a v NATO. Tím, že jsme se připojili do těchto dvou organizací, eh, tak jsme, jakožto pobaltské státy, eh, počítali s pozitivním vývojem v regionu. Nicméně po událostech na Ukrajině se situace změnila došlo k proměně, kdy některé hranice, které eh, dříve byly vnitřními hranicemi, se nyní staly vnějšími hranicemi EU a naopak. A otázka hranic tedy teď souvisí s otázkami eh, hospodářskými, celními. Eh, je tady problém pašeráků. Máme také problémy s eh, nezákonnou migrací. A velká část těch eh, nezákonných migrantů například z Asie putují do Skandinávie eh, a západoevropských zemích právě i přes Lotyšsko. a Lotyšsko chtělo 2 procenta národního rozpočtu do roku 2018 určit na obranu. A já mám tedy otázku na paní místopředsedkyni a třeba i na účastníky dalšího panelu. Zda vidíme nějakou společnou cestu, jak financovat zabezpečení vnějších hranic EU, a to nejenom ve Středomoří protože je to ve společném zájmu EU eh, e i členských států. Děkuji. To bylo téma, které se opakovalo i včera na semináři, kde se hodně hovořilo o bezpečnosti a eh, zajištění v rozpočtu. Nyní pan eh, Sasin z polského parlamentu. Bardzo dziękuję, szanowna pani przewodnicząca, szanowni Děkuji vám mnohokrát, paní předsedají, pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové. Dnes hovoříme o tom, že musíme lecos změnit, co se týká příjmové stránky evropského rozpočtu. Nacházíme se ve velice zajímavém okamžiku eh, v historii, protože se musíme popasovat s Brexitem. Nepřáli jsme si, aby k tomu došlo, byli bychom byli raději, kdyby chom o těchto změnách v rozpočtu nemuseli mluvit právě proto, že jeden z hlavních plátců odchází, ale proto, eh, že jsme o tom zkrátka byli hovořit měli. Každopádně, všichni se shodneme, že za této situace musíme hovořit i o různých rabatových a korekturních mechanismech. To je, myslím, samozřejmé tyto mechanismy z hlediska Polska nejsou nijak pozitivní. Znamenají totiž, že to, co platíme do rozpočtu EU, je víc, než kolik platit můžeme. A proto bychom měli hovořit také o tom, čím bychom tento mechanismus mohli nahradit. Třeba bychom mohli něco změnit na výdajové stránce. Velice často řešíme eh, otázky zemí, které musí přijímat migranty. Možná bychom ten korekturový mechanismus mohli změnit právě z tohoto hlediska. Pokud jde o eh, reformy, o kterých jsme už dnes mluvili, myslím si, že bychom se mohli podívat na to, jak by mohly vypadat příspěvky z jednotlivých států? Možná bychom při vyjednávání o rozpočtu zde mohli zavést určité modifikace. Myslím si, že je důležité podívat se i na nové zdroje financí. My jsme otevřeni eh, novým návrhům, které by mohly být výsledkem takových jednání. A veškeré návrhy, které se zde objeví, nesmějí však e, přes příliš zatížit nové členské státy, protože naše potenciály, naše bohatství, naš, naše úroveň blahobytu se liší stát od státu. A bylo by, myslím, lepší, kdybychom hovořili třeba o dani z finančních transakcí nebo o dani z přidané hodnoty. Už končím, už končím. Ale neměli bychom jít tím směrem, že bychom pouze zvyšovali výdaje. Děkuji a teď tedy poslední intervence. Omlouvám se těm, kteří nebudou mít možnost vystoupit, ale už je 10.50 a musíme nechat paní místopředsedkyni trochu času na komentáře k těm otázkám. Takže poslední Řečník bude paní eh, Sulin, paní Šulin, eh, slovinská europoslankyně. A omlouvám se těm třem řečníkům, eh, které jsem musel z této diskuse škrtnout. Samozřejmě budou mít možnost vystoupit v příští části. Paní Šulin. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. I já bych chtěla poděkovat komisařce Georgieva za přednesený úvod. Myslím si, že to, co řekla, bylo velice chytré. Tedy, že se vyplatí peníze na evropské úrovni utrácet pouze tehdy, pakliže budou na té evropské úrovni utraceny jaksi lépe než na úrovni národní. Hovoříme-li o implementaci rozpočtu, měli bychom hovořit o evropské i o národní úrovni. Jak změníme stávající systém? Jak ten systém zlepšíme? jak snížíme byrokracii. Samozřejmě hovoříme také o vlastních prostředcích, jak ten rozpočet naplníme, ale k tomu potřebujeme politickou vůli našich členských států. Nemluvíme o harmonizaci daní do dostatečné míry. A ráda bych věděla, zda jste o ní třeba přemýšlela. Zdá se, že škrtáme jak národní, rozpočty, tak rozpočet evropský. Je zde hodně eh, daňových podvodů, daňových úniků, vyhýbání se daní a ráda bych znala váš názor, jak s tím bojovat. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a teď, paní místo předsedkyně, dostanete slovo opět vy. Byla to široká, velice bohatá, pestrá paleta otázek, jak z národních parlamentů, tak z Evropského parlamentu. A nechám na vás, abyste si z té palety vybrala to, k čemu se vyjádříte. Ale poprosím vás, abyste se omezila. Časově je 10.52 a my bychom chtěli dodržet harmonogram, takže máte nějakých 8 minut. Ano, děkuji. Chápu, že kolegové ze skupiny na vysoké úrovni v příštím panelu vám dají asi podrobnější informace a s nimi budete mít také možnost diskutovat. Nejprve otázky, které padly přímo na mou osobu a pak podle času zaběhnu do těch dalších sporných otázek. Ptali se mě na Brexit. V úvodu jsem naznačila, že výsledek referenda otevírá celou tu debatu o rabatech. Je to jednoznačně něco, co se přímo týká příjmové stránky rozpočtu a je na místě ptát se, co se stane s celým rozpočtem, i když jeden členský stát Evropskou unii opustí. Na to mohu odpovědět dvojmo. Jednak jsou zde okamžité dopady pro příští dva, dva a půl roku. Kromě tedy eh, emocí a našich pocitů, pocitu ztráty, ten okamžitý dopad je nulový, protože dokud Velká Británie zůstává členem EU, všechna práva a závazky, i co se týče rozpočtu, zůstávají. Ale co bude pak? To vše bude záležet na podobě vztahů mezi EU a Spojeným královstvím. A to bude mít dopady na rozpočet. Takže dnes by toto byly pouze spekulace a spekulovat já dnes nehodlám. Samozřejmě veškeré ty finanční aspekty našich vztahů budeme řešit a už teď velice pečlivě analyzujeme, jaké ty dopady mohou být ale nejdřív musíme vědět, co navrhne Velká Británie a co se vyjedná eh, ve věci našich vztahů. Pak si teprve můžeme udělat nějakou definitivnější projekci. Nicméně první eh, sdělení britské státní pokladny, co se týká evropského rozpočtu, bylo ujistit eh, všechny ve výzkumné komunitě, v zemědělské komunitě o tom, že mohou počítat eh, s přístupem k finančním prostředkům alespoň do roku 2020. A to podle mě znamená, že Velká Británie chápe, že toto jsou cené programy, které jsou ku prospěchu všech, včetně Velké Británie. Já bych byla ráda, kdybychom o tom mohli diskutovat před jejich referendem, no ale nedá se nic dělat, že? Velice důležitý mi připadá bod, který tady zazněl ohledně názoru na ehm, daňovém základu podle příjmu. Víme, že v některých státech eh, se, eh, jsou na spadnutí velice výrazné demografické problémy v tom smyslu, že lidé odcházejí do jiných států ale to je um, diskuse o daních, stejně jako otázka na daňovou harmonizaci. Ta je velice důležitá. Celá řada lidí, včetně mimo jiné mě, eh, říká, že je potřeba předělat náš daňový systém. Nejenom kvůli tomu demografickému aspektu, také mimo jiné kvůli němu, tak, abychom vytvořili daňový systém, který bude podporovat dopřednou perspektivu, bude podporovat investice do ekonomiky EU bude podporovat řešení těch největších výzev, před kterými stojíme hospodářsky soutěžně vzato. Já jsem eh, environmentalistka profesně, takže eh, vás asi nepřekvapí, že si myslím, že zdanění znečišťování, zdanění emisí uhlíku vytváří podle mě tu správnou pobídku. A k tomu bych ještě dodala, že máme eh, v evropské úrovni určito, eh, v Evropské unii určitou roli i v otázce harmonizace daně, například DPH, ale musíme být velice opatrní, protože je to citlivé téma. Takže já bych osobně řekla, že v zájmu naší diskuse o vlastních prostředcích, vlastních zdrojích, je potřeba se zaměřit na to, jak můžeme jak si rozvíjet náš daňový základ, protože cokoliv e, získáme jako nový příjem, tak to bude získáno snadněji, když to bude nová daň, ať už to bude e, společný daňový základ pro e, právnické osoby, nebo to bude daň z finančních transakcí, nebo to bude zdanění emisí uhlíku. A nebo budeme muset změnit, harmonizovat něco jiného, jako třeba e, daň z přidané hodnoty. A tím se dostávám k dalšímu velice důležitému bodu. Někteří lidé mají dojem, že když hovoříme o vlastních zdrojích, tak je to to samé jako větší příjmy do rozpočtu EU. A to není pravda. To není součástí mandátu naší skupiny. My se e, zaměřujeme na substituci a to je další bod. Pakliže máme mít nový mandát pro Evropu, třeba já nevím, v oblasti obrany nebo pohraniční stráže, což bude vyžadovat snížení eh, výdajů na státní úrovni a posunutí těch výdajů na evropskou úroveň, tak to samozřejmě by vedlo k celé nové struktuře a museli bychom se na to zaměřit momentálně. Co se týká vnějších hranic, jsme v komisi názoru, že to je naše priorita a my to financujeme v rámci našeho už tak omezeného, omezeného rozpočtu tím, že vytváříme novou agenturu pohraniční stráže, ale je to velice důležitá debata v Evropě. Zda tu, eh, to zajištění hranic zorganizujeme lépe a ufinancujeme lépe na úrovni EU, spíš než aby každá země eh, se tak nějak protloukala sama s těmi všemi omezeními, která máme. A potom ještě jeden bod, který říkal už můj předchůdce v, v roce 2011. Eh, pan Levandovský, pravda, přešel z rozpočtového ráje do rozpočtového pekla, ale i tak měl ještě rok 2010, kdy náš rozpočet byl více než dostačující. A pak se to zkrátka změnilo. Ale jenom abych potvrdila to, co říkal. Je spousta nedorozumění ohledně toho, co to vlastně dnes evropský rozpočet je. Ano, v minulosti před rokem 2010 jsme měli víc peněz, než kolik jsme mohli utratit a proto jsme financovali vyloženě blbé projekty. Jenom proto, abychom utráceli peníze. Ale s tím je konec. Teď se na všechno dohlíží, Soustředíme se na výsledky, efektivitu. Jsme velice nároční, lidé musí dokazovat, že dělají to správně. A kontrolní systémy v komisi jsou daleko, daleko lepší než cokoliv jiného, co jsem kdy kde viděla. A výsledek toho je, že snižujeme chybovost, což se, o čemž se také moc nemluví, e, ta se neustále snižuje, ale co je nejdůležitější, opravujeme velice efektivně chyby. A spočítáte-li si eh, chyby, tedy co se týká špatného využívání peněz, na konci programu, tak tam ta chybavost, která zůstává po všech těch korekcích, je zhruba kolem Prahu eh, materiality 2% a nebo je ještě nižší. Takže máme rozpočet dobrý, pouze je potřeba zajistit, že ho budeme financovat rozumným způsobem a že ho budeme utrácet při vysoké náročnosti na kvalitu toho, ehm, na co dávají občané peníze. Přetáhla jsem o 30 sekund, omlouvám se a děkuji. Děkuji. No a těch 30 sekund navíc bylo velice důležitých, bylo to velice důležité sdělení. Děkuji vám mnohokrát za vaše vystoupení a děkuji všem za účast na debatě v této části zasedání. A teď přejdeme k našemu třetímu panelu. Jak víte, nemáme přestávku, čaj a káva je v předsálí, kdo chcete. A já bych přizval naše čtyři panelisty další části zasedání, aby přišli sem na pódium. So we are, we are moving to the... Dámy a pánové, nyní přecházíme k třetímu a poslednímu panelu naší konference. A tento panel bude věnován na nejvýš případně otázce lepší koherence mezi EU a národními rozpočty. Pan Levandovský nám opět výborně připomněl, jak malý rozpočet je. Jedná se vlastně o 2% všech veřejných výdajů které procházejí evropským rozpočtem. To znamená, že 98% všech veřejných výdajů jdou na místní, regionální nebo národní úroveň v členských státech, což znamená, že koherence mezi rozpočtem EU a národními rozpočty je naprosto zásadní. Nemyslím si, že by existovala nějaká jiná alternativní oblast politiky, kde by rozpočet EU fungoval nezávisle. Rozpočet EU má roli v evropských politikách, ale toto role je vždy doplňována výdají na národní úrovni. Takže jak navázat lepší spolupráci mezi rozpočtem EU a národními rozpočty. To je téma tohoto panelu. Máme tady opět čtyři panelisty, máme tady dva zástupce národních parlamentů a dva zástupce skupiny na vysoké úrovni. Prvním řečníkem bude paní Čigané, předsedkyně výboru pro záležitosti Evropské unie v Lotyšském parlamentu poslankyně od roku 2010. Zabývá se celou řadou dalších činností rovněž. Dalším řečníkem z Polska bude pan Třaškovský, který je zástupce předsedy výboru pro evropské záležitosti v Polském sejmu. Je poslancem od roku 2015, ale vím, že jste byl také poslancem Evropského parlamentu a také ministrem. Třetím řečníkem bude Clemens Fest, zástupce skupiny na vysoké úrovni, velmi známý profesor z Měchovské univerzity a od dubna letošního roku opět předseda velmi známého institutu IFO. A v neposlední řadě Alain Lamassur, opět člen skupiny na vysoké úrovni, poslanec parlamentu, s velkou praxí v této oblasti, také předsedal rozpočtovému výboru Evropského parlamentu, také byl ministrem ve Francii s rozpočtovými pravomocemi. Takže vítám vás všechny a bez dalšího prodlení dám slovo paní Sigan. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji všem za tuto velmi zajímavou rozpravu. Osobně tato diskuse a příspěvky ze strany národních parlamentů a Evropského parlamentu a ze strany skupiny na vysoké úrovni je podle mě velmi, velmi důležitá a zajímavá pro nás, abychom si udrželi os- odstup v našich úvahách. Já bych se dotkla některých věcí, které tady padly. Někteří z vás mluvili o nezbytnosti eh, důvěry v evropský rozpočet. to důvěryhodnost je zásadní, protože předtím, než budeme mluvit o tom, že je třeba mít víc příjmových položek a více generovaných oblastí sebegenerovaných v Evropském parlamentu, v Evropské unii. Eh, tady se hrávají roli národní parlamenty a zastupcům poslanců připomínám, že to byly právě národní parlamenty, které byly eh, proti úřadu státního zástupce prokurátora na úrovni EU. Tento úřad měl řešit otázky rozpočtových podvodů, ale národní parlamenty nechtěly podpořit tuto iniciativu, protože poslanci mají pocit, že to ubírá národních provomocí v oblasti law enforcement. Narazili jsme na několik situací, kdy národní státní zástupci jednoduše nemohli řešit a bojovat proti podvodům spojeným s evropským rozpočtem, protože místní úřady často nevědí, jak to řešit. V tomto ohledu jsme nemohli jít správným um, směrem. Paní Georgieva mě povzbudila tím, že uvedla, že míra podvodů je v rámci financování opravdu velmi nízká, ale existuje a naše občané o těchto případech vědí, takže by bylo opravdu fajn, kdybychom mohli pozitivně tuto iniciativu rozpracovat. ale politika soudržnosti. Mnozí mluví o této politice soudržnosti, která už je funkční řadu let. Je tady skupina přátel, kteří to chtějí podpořit a ti, kdo to mm, podporují, eh, mají za to, že někdo z toho chce těžit eh, neustále. Ale já jsem říkala, že politika soudržnosti je důležitá tý nástroj nejenom pro země přátel eh, soudržnosti, ale i pro celou Evropskou unii. Paní Georgiova říkala dnes, že eh, toto je zásadní pro řádné fungování vnitřního trhu. A kolegové z Litvy také uváděli, že mnozí využívají svobody pohybu a upustili své vlastní země proto, aby se nechali zaměstnat v jiném členském státě. Kdybychom neměli politiku soudržnosti v těch zemích, které si připojili k EU v roce 2004, tak mám za to, že ten přesun do centra od periferie, jak říkáme, by byl daleko větší. Dále politika soudržnosti je velkým nástrojem modernizace, jak už tady někdo uvedl tak samotný fakt, že EU investice do našich ekonomik a našeho rozvoje e, jsou řízeny pod daleko větší kontrolou než v případě národních rozpočtů. To všechno umožnilo daleko větší modernizaci, lepší úvahy o e, rozvoji infrastruktury, jak věci řádně plánovat a kontrolovat. Čili takovéto politiky jsou daleko udržitelnější. Pokud mluvíme o soudržnosti, také můžeme mluvit o dalších věcech, které zmínila paní Georgieva. V tom smyslu, že to vytváří jakousi závislost na grantech. A pokud se podíváme na země, eh, které podléhají této politice soudržnosti, tak některé země, které jsou na příjmové stránce, nemohou bojovat v těch horizontálních systémech a pokud jde o finanční nástroj, protože vždy získávaly granty od Evropské unie. Je to věc, kterou musíme řešit a musíme se zamyslet tím, nad tím, jak tento stín překročit a jak se oprostit od těchto zajištěných obálek. Na druhou stranu bychom neměli napadat přátelé soudržnosti s tím, že budeme říkat, že jsou to osoby s velkým egem, které vždy bojují za svůj velký díl koláče. Ale měli bychom se zamyslet spíš nad tím, jak zajistit udržitelnost, pokud dojde k tomu, že země se dostanou na určitou úroveň. A myslím si, že v tomto případě by bylo možné eh, financovat rozvoj samostatně. Jak paní Georgieva říkala, je důležité, aby tyto země nadále získávaly financování ze strany EU, které v mnoha případech čítá více než 50 jejich rozvojových výdajů. Takže to jsou některé věci, které jsem chtěla zmínit a ráda se zúčastním následné rozpravy. Děkuji. Děkuji mnohokrát za zajímavé vystoupení. Dalším řečníkem je pan Třaškovský. Dobré ráno všem. Víte, někdy mám takový intenzivní pocit deja vu, protože jsem pracoval na ministerstvu integrace v Polsku v 90. letech a byli jsme svědky rozvoje rozpočtu eh, do roku 2006, dále jsem pracovala jako poradce No, pro období 7 až 13, dále jako poslanec parlamentu, který projednával následní rozpočet a také jsme mluvili o vlastní zdroj s panem Lamasurem asi před 7-8 lety a a e, tato diskuse pokračuje. Měli bychom pokračovat i nadále, i když tady mám opravdu silný pocit dejavy. Jsou tady věci, které jsou signálem k optimismu. Víme, jaký je cíl reforma. musíme si to ještě jednou zdůraznit. Jsou tady stávající priority a ty jsou uh, založeny na hlavním principu integrace v EU. A solidarita je princip eh, integrace. Není to charita, jak říkala paní Georgieva. Je to základní kámen naší identity a na to bychom neměli nikdy zapomínat. Na druhou straně, stranu bychom uh, si měli jaksi uvědomit i jiné priority vyplývající z určitých výzev. Pokud bychom se totiž zaměřili pouze na jeden aspekt, tak ne, v reformě neuspějeme. Víme, že Evropská unie se nachází ve zranitelné poli, pozici a tady jde především o peníze. Všichni chtějí vidět peníze. Pokud se mluví o problémech s legitimitou v Evropské unii, dochází k tomu, že je narušen smysl pro takzvanou komunitu, pro společný cíl, společné osudy. Tento pocit je oslaben díky populismu. Proto musíme budovat důvěru. A proto takováto setkání mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty jsou tak důležitá. Musíme spolupracovat a vyhledávat synergie, protože jinak se nikam nedostaneme. Rozpočet EU je základ. Musíme vyhledávat financování, zvláště v období úspor, protože investice potřebujeme tak jako vzduch ve všech oblastech Evropy, pokud je naším cílem růst a rozpočet EU je v tomto ohledu zásadní. Mluvíme o přidanou o přidané hodnotě. Je to takové svaté slovo, měli bychom se nad tím ale zamyslet, co to vlastně znamená. Všichni to pochopíme jinak, ale měli bychom dosáhnout určitého koncensu. Ano, na úvod jsem říkal, že mám takový pocit deževy, ale eh, nechci vás uvést v omyl. Podívejme se na nový rozpočet EU, je tam přidaná hodnota, jsou tam inovace. Pokud v Polsku si budete chtít promluvit s lidmi, kteří chtějí investovat z míst ze stávajícího rozpočtu, tak vědí, že musí investovat jinak, že se jedná o inovace. Uh, a že je třeba vidět hmatatelné výsledky pro růst a ekonomiku. Není to tak, jak tomu bylo v minulosti, i když nedošlo k zbytečnému plítvání. Pochopitelně v některých případech se mohly investice realizovat jinak, ale nechci někoho uvést v omyl. Peníze byly investovány ve všech našich zemích. Výsledky jsou jasně pozitivní a pokud eh, zajedete do menších měst v Polsku, tak uvidíte, jaký rozvoj je generován evropskými penězi. A to produkuje růst pro celou Evropu. Je to situace, kde vítězí všichni. Podívejme se na Británii. Co se tam děje? Panika v některých britských regionech, kdy populisté říkali, opustíte EU, ústřední vláda vám dá víc, nebudete potřebovat Evropskou unii a žádné evropské investice. Možná ne. Žádné peníze nedostanou ani na rozvoj zdravotnictví a Commonwealth rozhodně víc grantů, než z Evropy nedostane. Ale pokud jde o synergie rozpočtu EU a národních rozpočtu, tak ty jsou nejméně kontroverzní, jak se zdá. Na to bychom se měli zaměřit, protože ty synergie musí být ještě větší. Není třeba také převádět kompetence nebo pravomoci, což eh, může být problematické v některých členských státech. Co je třeba dělat? Prioritizovat akce. Pokud naplánujeme vý daně, tak musíme porušit tyto hranice mezi rozpočtem EU a národním rozpočtem. A máme tady celou řadu příležitostí k tomu, protože já mluvím se zástupci národních parlamentů a dalšími, kdy všichni mají za to, že to je nějaký proces, který lidi trápí, ale ne, my to musíme zakomponovat, aby se z toho stala sen synergie, aby ta výtěžnost byla lepší, abychom lépe využili peněz a abychom se vyhnuli duplikaci. Pokud jde o spolufinancování, finanční earmarking a podobně, to všechno umožňuje lepší koordinace, ale pochopitelně mluvíme o poměřování, výměně informací, údajů a tak dále, ale musíme jít dál, zajistit eh, koordinovaný přístup, především pokud jde o víceleté financování Podívejme se na příklady eh, z legislativy Horizon 2020, kde jsou příklady kumulativního financování, kde jsou lepší synergie, kde zpracujeme na společných prioritách a to jsou dobré příklady národního rozpočtu a evropských rozpočtů. Proto takováto setkání jsou důležitá, protože takto budujeme důvěru, zájemnou důvěru, máme možnost mluvit o synergiích, ale zároveň realizovat v praxi. Děkuji vám mnohokrát, děkuji také za eh, konkrétní zmínku o tom, jak by měla vypadat synergie a konzistence, jaká už existuje, jaká by se mohla vylepšit. Dalším je eh, pan Fuest. Děkuji, dobrý den. Bylo řečeno, že evropský rozpočet je velmi malý. A do určité míry je to pravda, do, v jiném ohledu to pravda není, protože je obtížné srovnávat evropský rozpač, rozpočet třeba s rozpočtem federací. Bez ohledu na skutečnou současnou velikost rozpočtu a to, jak jej hodnotíme, můžeme asi se shodnout na tom, že v dnešní době vlády čelí rozpočtovým tlakům a to znamená, že výdaje na všech vládních úrovních musí být řádně zdůvodněné. Nemůžeme tolerovat plítvání. Teď se podívejme na rozpočet evropský. Už tady zaznělo, že když se na rozpočet podíváme, vidíme pozitivní věci. Vidíme výdaje na politiky, jako je bezpečnostní politika, mobilita vědců, soudržnost, pomoc chudším zemím a podobně. A myslím, že to jsou politiky, které jsou ve společném evropském zájmu. Jsou to politiky, které máme na mysli, když hovoříme o přidané hodnotě. Jsou to politiky, které nelze tak dobře realizovat v členských státech, ale vidíme i jiné věci. Vidíme hodně, hodně výdajů, které nemají žádnou hodnotu, nevytvářejí žádnou hodnotu. 40 rozpočtu jde do zemědělství. To je odvětví, které je v úpadku a evropské výdaje tam eh, vytvářejí jenom velice malou přidanou hodnotu. A často eh, státy by ty výdaje mohly vynakládat sami, kdyby chtěli. Ale je toho ještě více. Je více oblastí, kde výdaje mají nulovou přidanou hodnotu. Například z naší zemi. V naší zemi eh, se třeba renovují vlastně vodní nádrže, třeba v Braniborsku. Ovšem Braniborsko by se to klidně mohlo financovat samo. E, potom e, transformace vlastně průmyslových zón, takzvaných brown sites, e, a jejich přestavba na moderní podnikatelský park v Bavorsku to zase Bavorsko, které je bohatým eh, spolkovým státem, by to mohlo dělat samo. Je tady nulová evropská přidaná hodnota. Proč to tedy EU dělá? Proč to financuje? Myslím, že to je kvůli rozpočtovému procesu. Rozpočtový proces funguje zjednodušeně řečeno tak, že vlastně dáme eh, peníze do společného koše, ze kterého si pak každý může eh, vybírat. Každý členský stát se snaží z tohoto společného koše získat co možná nejvíce peněz. A co eh, uděláte jako ministr pro rozpočet, když máte volbu mezi projektem, který má přidanou hodnotu, přidanou hodnotu, která je rozptýlená pro cel, po celé EU, kde z toho mají prospěch všechny členské státy. A pak máte volbu mezi jiným projektem, který má nulovou přidanou hodnotu, ale ty peníze jdou jenom do vaší země. Když z jednoho eh, eura eh, získáte 50 eh, centů, Eh, jenom pro vlastní zemi, než když 3 eur je jedno, ale rozptýlené po celé EU, protože potom každý členský stát má třeba jenom eh, několik centů. A to je prostě systematický problém v našem rozpočtovém procesu a s tím se musíme vypořádat. Nesouvisí to ani tolik s tím, co dělá EU, co dělá komise, co dělá parlament. Jde spíše o to, jak jednají členské státy individuálně jednají zcela racionálně, ale kolektivně eh, to nefunguje úplně dobře. chceme-li toto změnit, tak mm, mm, se musíme podívat i na příjmovou stránku. Pokud ten koš budeme naplňovat jinak, nejenom z hrubého národního důchodu, ale ten koš pořád naplníme a rozpočtoví ministři se budou dívat na, tato, na tento koš a budou se snažit z něj získat peníze a je úplně jedno, jak se tam ty peníze dostaly. Já si tedy myslím, že musíme změnit celý ten rozpočtový proces a to je mm, otázka i pro poslance národních parlamentů. Myslím si, že ten koš musíme naplnit, ale když potom rozhodujeme o struktuře výdajů, tak ta struktura by měla být jiná. Nemělo by to být tak, že členské státy se budou získat zpět co možná nejvíce. Měli bychom se snažit, aby prostě nebyly pobídky pro to, že se ty peníze eh, budou dávat eh, do jednotlivých členských států. Ty evropské peníze by se měly zaměřovat na věci, které naléhavě potřebujeme a měly by se vynakládat v zájmu nás všech. Může to být právě třeba Evropský parlament. Taky není čas o tom mluvit podrobněji ale členské státy možná by mohly mít ještě menší rozpočet EU, kdyby byl mnohem lepší a kdyby ty výdaje šly skutečně na evropské záležitosti, bezpečnostní politika, obrana, migrace, soudržnost, a ne aby se vynakládaly na vodní nádrže v různých zemích, a to třeba i v bohatších částech naší krásné Evropy. Děkuji. Thank you. Děkuji. Děkuji mnohokrát za eh, tento, ani bych neřekl důležitý, ale klíčový bod. A nyní pan Lamasur. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl také doplnit další pohled k tomu, co výborně tady popsali mý předřečníci, zvláště Clemens Fust. Nebudu reagovat ehm, ehm, tu skandální urážku, kterou učinil eh, vůči francouzskému poslanci, když se dovolil kritizovat společnou zemědělskou politiku. Ne, ale souhlasím úplně s tím, co říkal. Je bizarní, že e, tady je takový důležitý rozměr této otázky, kterým se nikdo nezabývá, ani v parlamentu, ani v komisi, myslím ani v národních parlamentech. A sice, jak to, že vynaložíme jedno euro v Bruselu, přispěje k tomu, že se nezvýší daňové zatížení e, poplatníků, ale že naopak toto daňové zatížení se zníží pokud budeme používat princip subsidiarity ve finančních a rozpočtových otázkách, pak to znamená, že na evropské úrovni budeme řešit pouze záležitosti, které se efektivněji a za nižších nákladů eh, řeší na úrovni evropské, než kdyby se řešily na úrovni vnitrostátní. A potom jedno euro vynaložené v Bruselu by mělo přispět k úsporám ve výši 3, 5 nebo i třeba 8 a 20 euro v členských státech. A toto je bod, který bych chtěl já zdůraznit. Protože my už nyní jsme na komunitární úroveň přenesli eh, různé odpovědnosti politické i správní. Máme přes 20 agentur v Evropské unii a místo toho, aby bylo 27 agentur pro železniční bezpečnost, máme jednu jedinou evropskou agenturu. A pokud budeme tedy řádně spravovat ten celek, tak bychom měli dosáhnout v členských státech velkých úspor. Stejně tak, když jsme vytvořili Evropskou službu pro vnější činnost. Jedná se o Evropskou diplomatickou službu. A to měla být příležitost k úsporám v členských státech. Ovšem ne všude tomu tak bylo, ne, ani v mojí zemi. Den, kdy vznikla tato služba, která by měla mít asi tři nebo čtyři tisíce eh, úředníků, francouzský ministr zahraničí tehdy schromáždil své úředníky a řekl jim, chci vás ujistit, že my nebudeme eh, propouštět ve Francii, naše počty se nesníží ani o jednoho úředníka. A takto tedy rozhodně bychom neměli přistupovat k evropské zprávě. Eh, zavádíme eh, evropské, eh, evropskou pohraniční stráž a zase tady vyvstane ta otázka, budou to vlastně další úředníci, kteří budou doplněni k 27 pohraničním sborům členských států, anebo postupně v dlouho a střednědobém časovém horizontu budeme zvažovat, zda by tedy se nemohlo jednat skutečně o Evropskou pohraniční stráž, tak aby se nezdvojovala práce. Totež by platilo pro další pravomoci, které třeba dostane Europol nebo Eurojust. A to já považuji za zásadní bod, protože pokud chceme vytvářet nové zdroje evropského rozpočtu, pak se objevují námitky a je to přirozené ze strany parlamentů členských států, ze strany médií, občanů. Proč, proč vytvářet daně? Co se z toho bude financovat? A Brusel pořád chce víc peněz a pak to nakonec všechno zaplatí ten daňový poplatník, ať už je to fyzická osoba nebo podnik. A my musíme ukázat, že pokaždé, když se přenášejí pravomoci, tak k tomu e, jsou i dané finanční prostředky a že ve výsledku to ale daňového poplatníka e, v Evropě stojí méně a nikdy to tedy nesmí stát daňového poplatníka více. A já tedy navrhuji, abychom zavedli síť prostřednictvím národních účetních dvorů a Evropského účetního dvora a pod pozornou kontrolou Evropského parlamentu a národních parlamentů e, systém, který skutečně zajistí tento výsledek. Určitě budou námitky vůči takovému postupu e, třeba to mohou být politické námitky, jsme poslanci eh, a my tedy se snažíme hájit zájmy našich spoluobčanů, co nejlepší služby za co nejmenší náklady. A ten, ty protesty přijdou samozřejmě od eh, veřejné zprávy z členských států a jejich zástupců. Ve Francii, stejně jako v jiných zemích, má EU takovou pověst, že je drahá, Viděli jsme včera, jak je to legrační a že je velice byrokratická. Je pravda, že i Francie trpí nadbytkem byrokracie. Máme v Bruselu je 50 tisíc úředníků, kteří nemají žádnou rozhodovací pravomoc. Oni navrhují, nerozhodují a máme 5 milionů úředníků ve Francii, kteří mají velké rozhodovací pravomoci. A musíme se tedy soustředit na to, co je opravdovým problémem, a sice, jak Evropa nám může umožnit utrácet více, ale uspořit, snížit daňové zatížení daňových poplatníků. A to by mělo být hlavní téma, kterým bychom se měli spolu zabývat. Děkuji. Merci, eh, merci beaucoup. Děkuji mnohokrát, pane Lamasure jednak za to, že jste nám připomněl určité rozpočtové zásady, které jsou zcela zásadní, a také za to, že jste zdůraznil ten pojem, který je velice žádoucí, ale není úplně jednoduché si to uvědomit a já doufám, že skupina na vysoké úrovni bude moci předkládat eh, relevantní návrhy v tomto smyslu. A sice to je ten pojem větší koordinace, větší eh, konzistence mezi národními rozpočty a evropským rozpočtem. Teď tedy zahájím diskusi. Prosím o otázky a připomínky. Jako první Peter Grant ze Spojeného království. Mr. Grant. uh, thank you very much, sir. Děkuji vám. Nejprve bych chtěl vysvětlit situaci. Já eh, nezastupuji to Spojené království, které chce odejít z EU. Vy jste hovořili eh, o dopadech odchodu Spojeného království z EU. Ani si nedovedete představit, jak my jsme tím znepokojeni. Navíc eh, vláda si zdále stále neuvědomuje, čeho se dopustila. Možná bychom to někdy mohli probrat detailněji. U nás v volebním okresku bylo 62% lidí pro to, abychom zůstali v EU. A e, včera i dnes už zazněla určitá fakta, která vedla k tomu katastrofálnímu rozhodnutí. E, politické strany v Británii nebyly schopny poukázat na prospěšnost členství v EU a to celé roky. Eh, mě se, já jsem původně účetní a říkají mi někdy lidé, tak jako účetní musíte eh, eh, chápat, že všechno má svou hodnotu. A v, ve Spojeném království máme mnoho politiků, kteří jsou posedlí náklady na členství, ale vůbec se neuvědomují, jakou to má hodnotu pro každého evropského obč- a britského občana. Například včera britská premiérka uh, nám stále nebyla schopna říct, zda si myslí, že je dobré být eh, členem jednotného trhu. My, já jsem ze Skotska, kde eh, si myslíme, že jednotný trh je dobrý a chceme zůstat jeho součástí. Mnoho britských politiků je eh, skutečně posedlých problémem migrace, ale přitom občané všech vašich zemí, kteří přišli k nám a pracují tam, také přinesli velkou hodnotu a my bychom si je rádi nechali v naší zemi, jak jen dlouho budou chtít. E, pak tady je otázka uprchlíků ve Středomoří. My ani nemůžeme přivítat tolik syrských uprchlíků, jako bychom chtěli, protože nám to britská, respektive vláda Spojeného království znemožňuje. E, v posledních dnech Eh, bylo hodně řečeno, že je třeba hovořit tedy o čisté hodnotě. To je také taková eh, obsese v té britské debatě o členství v EU. Žádné partnerství eh, nemůže fungovat, když každý hájí jenom své zájmy a neuvědomuje se, jak ten druhý funguje. Musíme mít na paměti, že chybovost na úrovni 2% v rozpočtu je, to je Eh, množství eur, které si nedovede představit žádný náš občan. Máme velkou tradici suverénních národů a eh, náš národ řekl, eh, že chce být součástí této rodiny, tak nás prosím nenuďte odejít. Děkuji vám, pane Grante. Dalším paní Pires z portugalského parlamentu. Dobrý den, děkuji. Už tady na konferenci zaznělo, že stojíme jako Evropa před velkými výzvami. Uprchlíci, nezaměstnanost mladých a často se neobjevují dostatečné odpovědi na tyto otázky, a to ani na rozpočtové úrovni, tady se hovoří o rozpočtu, ale chybí nám i politické odpovědi, protože hodnoty, jako je solidarita, která tady také byla zmíněna, eh, chybí i v členských státech. A často se dívají stále eh, horším pohledem na ty země, které leží na eh, okraji. Vnímání občanů, to, jak občané vnímají fungování Unie, to, jak vnímají používání evropského rozpočtu, eh, je velice problematické. Panuje velká nedůvěra, ale také veliká neznalost evropských záležitostí a to zejména u těch finančních záležitostí. Objevují se nové návrhy financování, některé tady byly probrány detailně včera, to je například zdanění uhlíku a podobně. Ale je třeba eh, diskusy soustředit na dvě věci. Za prvé je třeba eh, zamyslet se nad rozhodováním o rozpočtu, o jeho struktuře. Není příliš demokratické, eh, jak to dnes funguje a máme velice eh, nejasnou představu o tom, jak ten rozpočet vzniká. Dále je třeba jasně vymezit politiky, eh, které má rozpočet financovat a je třeba poslouchat i názor národních parlamentů a občanů. Například hovoříme o invest praktici do otázky nezaměstnanosti ti mladých, vědeckého výzkumu a podobně. Nicméně nemáme dostatek příjmů, jak mm, můžeme postupovat konzistentně, jak to může vnímat evropský občan je také třeba posílit eh, vzájemné vazby a za tímto účelem je skutečně nutné naslouchat zemím a skoncovat s myšlenkou, že některé země prostě posílají víc nebo jiné eh, než jiné, protože to není slučitelné s myšlenkou eh, konzistence a spolupráce. Například hovořilo se tady také o nárůstu populismu. Na jedné straně se říká, že máme pracovat ruku v ruce a na straně druhé se útočí na některé země. Mrs. Pires. Děkuji vám, paní Pires. Jako další má slovo pan Maňka z Evropského parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych eh, svému milému kolegovi z Velké Británie říci, že i v mé politické frakci jsou e, všichni obyvatelé Velké Británie, tedy ti, kteří jsou u nás, mají stejný názor jako vy. Pokud si dobře vzpomínám, pan Cameron řekl, že první nekonečná Brit- e, priorita pro Británii je zůstat jednotná, nerozbít se. A myslím si, že pokud e, spočítáme to všechno dohromady a ukážeme, jak vás zklamali ti, kdo, kdo byli pro Brexit, takže nakonec na své straně budete mít většinu obyvatel Velké Británie. Já jsem od začátku přesvědčen, že žádost o vystoupení nepodáte. A to bude světlý příklad pro celou Evropskou unii do budoucna, že touto cestou e, jít nelze. Mluvili jsme tu o chybovosti evropského rozpočtu, přičemž evropský rozpočet je méně chybový než tři čtvrtiny našich národních rozpočtů. Chybovost neznamená podvod. Tam je veliký rozdíl. Protože chybou může být třeba i to, že nějaký malý podnik požádal o peníze na výzkum a inovace, které získal a zjistilo se, že ten podnik je součástí velkého konzorcia, pak ty peníze musel vrátit. A to není podvod. To jsou dvě rozdílné věci. Paní Georgieva dnes hovořila o tom, jak vzpomíná na zlaté časy evropského rozpočtu. Já si na ně také vzpomínám, protože já jsem byl poslední zpravodaj pro rozpočet za švédského předsednictví, kdy byl rozpočet bezproblémový. A tehdy jsme skutečně měli přebytky peněz. Paradoxně se dostáváme do situace, že i v roce 2017 můžeme mít přebytek v tom, že máme eh, nízké požadavky na platby a ty jsou nízké proto, že se nic neimplementuje. A když se neimplementuje, tak to je problém. A k tomu potřebujeme spolupráci s národními parlamenty. Abychom ovlivňovali vlády v národních státech, aby oni dostatečně implementovali, protože to je potřeba, abychom Evropu nastartovali. Včera jsme hovořili o skepticismu, mluvili jsme o tom, že se financují dvě sídla Evropského parlamentu. A stejně jako paní Georgieva eh, si kopla do eh, lahve s džinem, tak já jsem si dnes u snídaně eh, s kalkulačkou spočítal, že nás stojí asi 4 eura za sekundu toto financování. Ale pokud vyřešíme to, co bude mít velké dopady pro a pokud nevyřešíme, ano, pokud vyřešíme to, co tady máme, tak to nebudou 4 eura za sekundu, ale nějakých 63 tisíc euro za sekundu, které přineseme do rozpočtu tím, že vyřešíme ehm, podvo- e, boj s podvodníky, společnou bezpečnostní politiku a tak dále a tak dále. Tím ušetříme 500 krát víc, než kolik nás dvě sídla Evropského parlamentu stojí. Na závěr mi dovolte zopakovat to, co říkal pan Lamasur. Pojďme spolupracovat na evropské úrovni v těch věcech, které můžeme dělat eh, levněji a efektivněji. Pak budeme úspěšní. Děkuji. Děkuji vám, pane Maňko. Pan Böge. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Ve skutečnosti nejde o to, že bychom říkali, potřebujeme víc peněz. Jde o to, že chceme vlastní prostředky které si ten název zaslouží. Jde o transparentnost, o návaznost na evropský finanční systém a jeho propojení s občany. A proto tu transparentnost potřebujeme. To je to nejdůležitější a způsobuje to celou řadu nedorozuměních, zejména v členských státech. Já mám dojem, že některé členské státy eh, by to rády nechali tak, protože to pro ně je jednodušší protloukat se v tom v té, v té džungli a všechno svalovat na Brusel nebo na Evropský parlament. Samozřejmě příjmy nemůžeme diskutovat bez výdajů. Všechno vychází z výdajů. To je definice našich výzev. Samozřejmě, profesore Fusi, můžeme o tom diskutovat, zda potřebujeme zemědělskou politiku nebo ne, zda by měla zůstat stejná nebo se změnit, jak vypadá aktuální situace eh, na venkově, eh, kde je situace hodně složitá, a zda máme nebo nemáme v určitých dodavatelských řetězcích eh, určitých potravin monopoly. Například v tom, že necháváme producenty tak trochu ve, ve štiku, a nebo eh, zda jsou až příliš závislí na Bruselu, zda vůbec vlastně si sami vydělávají na vlastní živobytí, nebo zda jsou úplně závislí na dotacích z Bruselu. To jsou samozřejmě věci, které musíme diskutovat. Musíme to diskutovat uh, Eh, s členskými státy. Kdybychom eh, toto financování nepr- neprováděli, tak spousta zemědělských podniků zkrachuje. To je zkrátka fakt. I v oblasti politiky soudržnosti se jmenuje spousta eh, příkladů, například z Německa. I u nás v našem spolkovém státě jsou příklady takovýchto projektů. Například z minulého období máme určité projekty, které, když mě požádali, abych navštívil, tak jsem to odmítl, protože ty projekty zkrátka nejsou udržitelné. Takže musíme mluvit i o tom, co uděláme s politikou soudržnosti. Zdůrazňujeme to důležité, co se týká tedy růstu a zaměstnanosti. Tento postoj e, zcela koncentrovaný, je to ten správný, anebo by bylo lepší to navázat Eh, podobně jako udržitelnou stabilitu eura, na nějaká specifická doporučení, protože některé země potřebují infrastrukturu, jiné země potřebují třeba vzdělávání. A nebo jaké jsou ty základní potřeby některých členských států, které mají třeba vysokou nezaměstnanost mladých? Nesouvisí to třeba náhodou s tím, že nedáváme eh, dost peněz, anebo třeba souvisí s tím, že na eh, tyto priority nejsou připraveny struktury jiné v daném členském státě. To jsou věci, které způsobují ten fenomen těch takzvaných e, ztracených generací. A pokud těch bude víc, no tak se o hospodářství už vůbec nemusíme bavit. A pak se tady hovořilo o agenturách. Dovolte mi ještě dvě poznámky. Rada se té debatě s určitou pravidelností vždy vyhýbá. Ovšem tato debata má velké dopady na národní úrovně, úroveň. Podívejme se třeba na eh, eh, agenturu pro eh, zdraví lidí a zdraví zvířat. To jsou agentury v Německu, velice erudované, vědecky vzato, ale jak si něco chybí a to je financování těch agentur. A pak ještě v posledním eh, panelu zazněla otázka hranic. Bezpečnost, ať už vnější nebo vnitřní, nemůžeme dnes už diskutovat eh, individuálně. A mm, máme-li smlouvu a článek 87, kde se mluví o solidaritě v rámci obrany, tak podíváme-li se na rozpočet, vidíme, že zde je určitá výzva, před kterou stojíme a je jasné, že v důsledku této výzvy dělají jedni víc než jiní a ti, kteří dělají méně, si myslím, že by na to neměli dostávat například tolik peněz rozpočtu. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Böge. Paní Ayala požádala o slovo eh, do předchozí debaty a nedostala slovo, protože nebyl čas. Chcete promluvit teď? Prosím. Ano, děkuji, eh, pane předsedo. Je tu pan Lamasur a ostatní mý kolegové. A ráda bych jim položila pár otázek, ale než to udělám, dovolte mi trošku zareagovat na to, co říkal pan Fuest. s ohledem na to, co říkají někteří odborníci k tomu, co dělají národní vlády a e, k tomu, jaké jsou výhody a nevýhody evropského rozpočtu. Já si myslím, že e, lidé v tom, co říkají, moc nereflektují e, skutečnost. A je fakt, že některé ty příklady jsou dost takové neskutečné, ale je potřeba zaměřit se například na věci jako zlepšení kvality vody nebo zdůrazňování otázky znečištěné půdy. Jak víte, Německo je členský stát, který v podstatě zastavuje možnosti zlepšení situace eh, se znečištěním půdy. Takže možná byste mohl místo eh, tady řečnění tlačit na vaši vládu, abychom mohli tyto problémy vyřešit. A pak máme jiné projekty, eh, které se zdánlivě eh, ničeho netýkají, nejsou, nejsou užitečné, ale zvyšují povědomí o EU mezi občany. Pokud jde o znečištění půdy, možná by nebylo špatné, aby Německo to veto zrušilo jednoho dne. Já nejsem, nechci být i defetistická. Některé ty projekty se skutečně zdají být naprosto šílené, ale ve finále řeší problémy našich občanů. Ale my teď máme velké problémy s rozpočtem. A zde jde o to, že vaše země má obrovské přebytky, které, jak se zdá, nejsme schopni využít pro investice a evropský rozpočet. Já se chci zeptat, jak hodláte tu otázku těch obrovských přebytků řešit? Ono se zdá, že o tom nikdo moc nechce mluvit. Ale jiné členské státy EU mají masivní deficity Mimo jiné proto, že řešíme problémy Evropské centrální banky, kterou ovládají Němci, ale trpíme také tím, že Německo například zdánlivě nechce vůbec investovat, ať už ve veřejném nebo v soukromém sektoru, doplatu a tak dále. To jsou problémy, které nám musí pomoci řešit. Omar. A to je otázka, kterou je třeba řešit eh, ještě předtím. Pak tady byla Deutsche Bahn, která chtěla eh, tisíce eur E, no budíš, ale Deutsche Bahn by to tak jako tak vynaložila a ne, není přece nutné to financovat z evropského rozpočtu. Takže to je i problematika udržitelnosti a dopadu na občany. Ano, možná to vypadá šíleně, ale možná než prostě budete e, e, o to třeba žádat, tak je třeba, abyste to dvakrát si rozmysleli. A teď ještě jsem se chtěla zeptat pana Lamasura. Hovoří se o e, rozpočtu a financování. Budeme mít e, plán Juncker 2 který by měl, řekněme, rekapitalizovat, nebo který by měla rekapitalizovat Evropská investiční banka, aniž ty projekty, které se plánují, by skutečně zlepšily situaci eh, zemí, které jsou ve špatné situaci. To za prvé. A za druhé, ty dotace, prostředky se třeba odkládají, letecký průmysl, železniční průmysl, Všichni mi říkají, půjčky nechceme, s půjčkami nemůžeme pracovat. Co si o tom myslíte? Byl by snad evropský rozpočet to vhodnější? Thank you. Děkuji vám, paní Ajalo. No, nejsme na tom moc špatně s časem, takže pokud jsou zde nějací národní parlamentáři, první řadě, ale nejen oni. Tak kdo by chtěl ještě vystoupit, tak bychom mohli dát slovo ještě dvěma nebo třem dalším dotazovatelům a pak dáme slovo panelu. Prosím, pan Guerrieri. Eh, děkuji. Panelisté řekli, že toto je taková debata ve stylu deja vu. V tom smyslu, že e, podobná diskuse probíhala i v minulých letech. To je pravda, ale není to pravda z té e, druhé stránky. Jinými slovy, dnešní situace je úplně jiná, než jaké byly ty situace v minulosti. Svět se dramatickým způsobem změnil za poslední rok a my jako Evropané čelíme dramatickým výzvám. Už to tady zaznělo mnohokrát. Bezpečnost, migrace, hospodářská krize. Je potřeba si uvědomit, že tentokrát tato diskuse by měla nabít jaksi nového rozměru, protože vyřešit tyto výzvy potřebujeme hodně nástrojů diplomaci, vojenskou intervenci, ale také finanční podporu. A chceme-li tyto problémy řešit, musíme se vybavit těmito nutnými prostředky. A proto je tato diskuse, tato, ten, tento návrh tak důležitý. Jeden směr, kterým se musíme ubírat, je jasné. Je jasný zjednodušování, více prostředků, Eh, změna struktury našich výdajů, ale dovolte mi zdůraznit jeden klíčový prvek a to je, že evropské peníze by měly být i utráceny za peníze, které generují jasnou evropskou přidanou hodnotu. Jinými slovy, evropský rozpočet musí být politický nástroj, který bude pochopitelný pro občany. A z tohoto hlediska eh, ten evropský konstrukt vlastně byl založen na dvou principech. Subsidiarita a evropská přidaná hodnota. Důvod, proč setrvat spolu, je právě to propojení s těmito základními principy, protože eh, Další princip je tedy nejen subsidiarita, ale také adicionalita. Jinými slovy, že evropské fondy nahrazují národní fondy ne pouze doplňují. A z tohoto hlediska e, zde byl navržen skutečně klíčový postup. Myslím si, že bychom na to měli pamatovat. Na závěr mi dovolte říci, že název e, tohoto zasedání je lepší koherence mezi EU a národními rozpočty. Jak můžeme lépe spolupracovat? Takže právě z tohoto hlediska je potřeba zdůrazňovat, že ta interakce je tak důležitá. A rád bych ještě řekl, že možná by evropské instituce měly poskytovat národním parlamentům a jejich výborům kvalitnější informace. Informace jsou konec konců klíčové, takže to je můj návrh, který jsem nakonec chtěl ještě zmínit. Děkuji vám. Děkuji. Další je pan Anderson ze švédského parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych nejprve řekl, že bylo dobré poslouchat pana Lamansura, eh, když mluvil o tom, že na úrovni EU má se jednat efektivněji a racionálněji. Další věc, která je velice důležitá, kterou je potřeba reflektovat, je konkrétní role rozpočtu. Jaké problémy má řešit a na co má být používán? Myslím si, že je dosti medvědí služba, když si řekneme, že rozpočet vyřeší všechny problémy EU. Není to otázka transparentnosti, není to otázka většího rozpočtu, jde o něco úplně jiného. Další věc, kterou bych rád zmínil, je, že z mého hlediska je velice důležité, aby všichni v Evropě z tohoto měli jaksi prospěch. A tím, čím eh, víc lidí z toho bude ekonomicky prospívat, tím lepší to je pro celou EU. Já jsem proti tomu postupu, že celou dobu řešíme pouze národní zájmy. Doufám, že to začneme vnímat z evropské perspektivy. To je ta perspektiva, kterou si musíme eh, kterou musíme zaujmout. Evropská unie ztrácí konkurenceschopnost v globálním kontextu a to je ten problém, který musíme řešit. Není to otázka, eh, kterou vyřeší rozpočet. Ten problém bude vyřešen tím, že zajistíme růst, že zajistíme opět více investic, že budeme hájit a diskutovat ty čtyři svobody, jednotný trh, že budeme prosazovat eh, volný obchod a budeme proti protekcionistickým tendencím, které na kontinentě rostou i mezi jednotlivými státy. To jsou ty otázky, které jsou velice důležité. O těch je potřeba diskutovat. A to navýšením rozpočtu nelze vyřešit. Děkuji, pane Endesone, pan Rubik. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem velice rád, že dnes máme opět možnost si tady spolu sednout s národními parlamenty a samozřejmě s Evropským parlamentem a se všemi našimi odborníky. Musíme eh, dávat pozor na to, aby eh, tato komunikace do budoucna byla intenzivnější mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Proto je, myslím, dobré přemýšlet o tom, jak se můžeme lépe spojovat přes sociální sítě do budoucna. V Evropském parlamentu máme službu EPRS, výzkumnou službu, kde máme nějakých 300 interdisciplinárních expertů, kteří nám připravují věcné podklady, kde se vysvětlují jednotlivé naše složky pro plenární zasedání. Já si myslím, že pro národní parlamenty by bylo velice důležité, aby vše, co se týká rozpočtu, co dělá naše výzkumná služba, abychom to automaticky dávali k dispozici i jim. A Myslím si, že vzájemná informovanost zde hraje velice důležitou roli. Máme konec konců i takovou jednu aplikaci, EPRS, eh, e kterou můžete používat a můžete se tam podívat eh, na studie k různým politikám EU. Jsou tam studie, jsou tam briefingy, jsou tam články, Například jsou tam eh, informace i k otázce eh, skandálu NSA z Ameriky. A to je, myslím, opět něco, co by se mělo distribuovat. Eh, měli bychom přemýšlet i o tom, abychom měli nějakou vědecko-mediální centrálu, kde by výzkumné služby národních parlamentů a vědecká služba evropských institucí a parlamentu jak si vyšly ze svých bunkrů, aby se tak řeklo, a začaly komunikovat, navázali komunikaci, abychom tedy pokračovali v té otevřenosti v komunikaci Myslím si, že na evropské úrovni velice často panuje nedostatek komunikace mezi lidmi, kteří by si jinak velmi dobře rozuměli. Děkuji. Thank you. Děkuji. Mám tady ještě dva řečníky na seznamu. Pan Berger ze švédského parlamentu. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že ti z nás, kteří si myslí, že bychom měli poutáhnout rozpočet, že my máme tendenci se na to podívat z hlediska vlastního národního parlamentu. Víte, my ale mluvíme o kohezi, o soudržnosti a zemích soudržnosti, ale tady je takový menší konflikt. Totiž v případě fondů soudržnosti, tak jako v případě ostatních fondů, ty bychom měli právě využít pro růst a lepší budoucnost. Alespoň v mé zemi je to tak, že pokud by měla být jedna věc, na kterou reagují občané, jsou to takzvané EU peníze. Pochopitelně projekt může být dobrý, ale ne vždy tomu tak je. A často se to kritizuje. A potom, pokud se investují finance do takovýchto záležitostí, tak lidé eh, jsou často velice kritičtí. Občany totiž ani nevědí, jak funguje národní rozpočet, natož evropský. Ale my bychom měli zajistit dodržování těch globálních eh, cílů, těch vyšších cílů, abychom dosáhli co nejlepšího růstu pro Evropu, celou Evropu, protože pokud to nezvládneme, tak to bude problematické ve všech směrech. Také souhlasím s tím, co tady zaznělo dnes dopoledne za předsednickým pultem. Je to otázka duplikace. Jsou tady agentury, které často dělají to samé a pak jsou tady ještě národní agentury, které také dělají to samé a nad tím bychom se měli zamyslet u nás doma. Nicméně neznamená to, že bychom neměli mít úsporný rozpočet na evropské úrovni. Je to důležité na evropské i národní úrovni. To bychom si měli eh, nastolit hmatatelně a měli bychom o tom více diskutovat. Děkuji. Děkuji. Poslední řečník je pan Gajer z Evropského parlamentu se zpravodajem pro rozpočet roku 2017. Děkuji, já jsem se původně nechtěl eh, hlásit o slovo, ale asi bych tím leckoho zklamal, když už máme takovouto zajímavou diskusi, kdybych se nepřihlásil. V této diskusi musíme zodpovědět jednu centrální otázku, a to zde my v Evropském parlamentu. Nicméně eh, budou to muset udělat i národní parlamentáři. A to je otázka. Chceme evropskou přidanou hodnotu, anebo chceme pouze zpětné toky do národních rozpočtů na národní úrovni, nebo peníze na národní úrovni. Já ty dvě otázky nepovažuji za skloubitelné. Protože chceme-li hovořit o evropské přidané hodnotě, pak velice často hovoříme o čistých plácích, ke kterým patří i Německá spolková republika, ale pak se najednou zhorší situace v náš neprospěch. Co to bude znamenat? Bude to znamenat to, že Německá spolková republika bude trvat na tom, aby její příspěvky do evropského rozpočtu se co nejvíce vracely do Německé spolkové republiky. A pan Fust o tom hovořil, o tom problému, že pak právě e, ty prostředky budou na evropské úrovni chybět. Je to přidaná hodnota? že eh, například eh, v Německu, kde jsou nížiny kolem, eh, kolem řek a tak dále, kde se dá jezdit na kole, stavět tam cyklostezky, je to evropská přidaná hodnota? Podle mě ne. Takže zkrátka, buď budeme hovořit o evropské přidané hodnotě, a pak se ta situace čistých pláců automaticky zhorší, anebo zapomeneme na evropskou přidanou hodnotu a pak můžeme situaci čistých pláců zlepšit. Ovšem otázka je, jak to rozsekneme. Protože eh, když to neuděláme, tak eh, se v rozpočtu nikam neposuneme. Já si dovedu představit úplně jiný eh, rozpočet. Já bych si dovedl představit, že Eh, bychom eh, přestali s politikou soudržnosti. Otázka je, co pak s tím? Pak bychom museli vést eh, diskusy ehm, u nás třeba v Německu o tom, co bude s naší pozicí čistých plátců. Takže vlastně z perspektivy čistých pláců jasně vidíme, že buď budeme diskutovat o evropské přidané hodnotě, anebo musíme být připraveni také na tu diskusi o čistých plácích. A nebo to uděláme naopak a pak musíme zapomenout na přidanou hodnotu. Jedna možnost by byla zlepšit eh, situaci vlastních prostředků EU. A to jednoznačně je diskuse, kterou rádi čistí plátci eh, vedou, jak vysoký má být eh, příspěvek do evropského rozpočtu. Já, protože jsem z Severního Poriní a Vestválska, často diskutuji o tom, i jaký je náš příspěvek do německého spolkového rozpočtu, takže to je diskuse, která evidentně bude muset dříve nebo eh, později proběhnout. Teď nám zmizela britská brzda, za kterou se let kdo rád schovával. Ehm, Ono konec konců není tak dávno, kdy spolkový ministr financí <clears throat> říkal u nás v eh, par, eh, v, v, ve sněmu, v zemském sněmu, že já jsem přítel eh, vlastních prostředků EU, ale Britové to zdržují. To už teď nemůže, takže uvidíme, jak to bude vypadat teď, když jim ta britská berlička, o kterou se mohli opřít, za kterou se schovávali, zmizela. Děkuji mnohokrát za tento příspěvek i všechny předešlé. Všechny příspěvky byly nesmírně zajímavé. Jedna věc k tomu, co tady padlo na závěr. Myslím, že máte pravdu, že poukazujete na tu zásadní otázku, která tady padla v při všech příležitostech našeho jednání a to je ta přidaná hodnota. Je to opravdu to, o co usilujeme? Doufám, že odpověď zní ano, ale je to také to, co si přejí naši občané? A jinými slovy také, jak se shodneme na tom, co to znamená, protože ty interpretace jsou pochopitelně různé. No a pokud jde o ty čisté příjemce a přispívatele. Pokud se přispívá, tak to znamená příspěvek do rozpočtu, plátce do rozpočtu. To si musíme říct jasně, jedná se o rozpočtový aspekt. Pokud by byl člověk úspěšný, v tom smyslu, že máte přidanou hodnotu, v rozpočtu, tak si myslím, že bychom měli nastolit situaci, kdy každá země v Evropské unie bude čistým příjemcem z ekonomických a politických hledisek. Ne s tím, že se budeme zaměřovat pouze na čisté pláce a čisté příjemce z rozpočtového hlediska. Jedná se o otázku politiky a politika by měla mít přidanou hodnotu na úrovni EU. Čili pro tuto chvíli bych asi skončil a dal slovo všem panelistům. A myslím, že zůstaneme panem, eh, že začneme panem Lamasurem. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji všem vystupujícím. Pan předseda Monty asi lépe než já se vyjádří tomu, že jsme velice spokojeni s kvalitou vystoupení, s tématy, s navrhovanými řešeními a také s tím, že tady vládne obecně takový duch spolupráce. To je pro nás velice povzbudivé. Takže v rychlosti chtěl bych eh, ujistit pana Granta ze Skotské národní strany, a Eh, i ty, kteří vystupují během těchto dvou eh, dnů ohledně důsledků Brexitu pro financování evropského rozpočtu. Ty důsledky budou pozitivní. Je velice pravděpodobné, že Spojené království se chce nadále eh, účastnit toho velkého hospodářského prostoru a bude muset za to platit, tak jako to dělá třeba Norsko. A pokud by se aplikovala aplikoval ten norský koeficient, tak potom ten příspěvek Spojeného království do evropského rozpočtu bude podstatně vyšší než eh, nyní. A je škoda, že se to tedy eh, neřeklo lidem eh, v kampani před referendem. Evropský parlament si to každopádně ohlídá. Paní Pireš, trochu odlišné oblasti. Pokud jde o Portugalsko, Eh, byla tady vlastně, vy jste vyjádřila politování, že existuje taková dvojí míra, že Evropská unie je vlastně přísnější na malé země než na velké, pokud jde o rozpočtovou kázání. Je to pravda a je to skandální. Stejně tak, jakože jsou banky, které se označují jako too big to fail, tedy příliš velké, než aby se nechali padnout, tak eh, jsou i země, jako třeba ta moje, které jsou považovány za příliš veliké a není tedy možné je nějak eh, eh, jak si sankcionovat a pokud tento přístup bude přetrvávat, tak ten systém nebude fungovat. To není možné. Kolegové Maňka, kolega BG uvedli konkrétní příklady, aby vlastně ilustrovali ten můj uh, úvodní návrh. Děkuji jim za to. A Reimer BG má pravdu, když říká, že musíme také si eh, uvědomit eh, zvláštní zátěž některých odlehlejších zemí kvůli jejich zeměpisné poloze. Je jasné, že Řecko, Itálie a jiné země, které stojí v první linii kvůli své zeměpisné poloze při přijímání migrantů, Eh, potřebují evropskou solidaritu. My musíme být s nimi solidární. A nejjednodušším prostředkem je, abychom měli společný evropský rozpočet, společnou evropskou zprávu, eh, ale samozřejmě za předpokladu, že třeba některé další země také budou ochotny převzít část těchto uprchlíků. Musíme najít nějaký evropský solidární model. To je bod, o kterém hovořil také Rafal Třaskovsky. Je potřebujeme solidaritu pro všechny Evropany. A jsem rád, že to zmínil právě eh, Polák. Eh, kolegyně Ayala Sender pak si kladla otázky ohledně toho, jak financovat eh, druhý Junckerův plán. Druhý Junckerův plán, který má povzbuzovat investice, které budou nakonec výnosné. E, vlastně je tedy, předpokládá se financování e, půjčkami a nikoli dotacemi. Je tedy na čase zvážit, možná v rámci aktualizace finančního výhledu, e, zavedení skutečně evropského investičního rozpočtu, který zatím ještě neexistuje. Merci beaucoup, monsieur Lamassoure. Děkuji pane Lamassure. Yes, thank you very much. Mnohokrát děkuji. Já se domnívám, že hospodářské problémy Španělska nesouvisí s německým přebytkem. Naopak, v Španělsku jsme svědky růstu 3%, což je z důvodu monetární politiky. Pozbuzuje to vývoz, ale i vývoz v Německu, protože eh, eh, Evropská centrální banka podporuje periferie. Nemůžete jinak něco podobného předpokládat, což znamená, že tam je ale před přebytek pro export na periferii. Víte, jsme v takovéto měnové unii společně a buď budeme mít nízký směrný kurz eura, nebo nízký německý přebytek, ale obojí ne. Pokud jde o čistou bilanci. Já si myslím, že se dá vysvětlit lidem, že rozpočtová rovnováha eh, není nic špatného, pokud se ty výdaje dají na věci evropského zájmu. Pochopitelně aspoň tolik by měli lidé politikům věřit s tím, že jim vysvětlí, že výdaje na uprchlíky v Turecku je v německém i evropském zájmu. To se musí vysvětlit, pokud je pak alternativou výdaj na zbytečné věci, tak to stojí za to vysvětlovat. Děkuji, pan Češkovský. Víte, já jsem sloužil eh, v ústavním výborem s panem Lamasurem v Evropském parlamentu a od té doby jsem také hodně diskutoval s přáteli z Evropského parlamentu a eh, členských států a oni mi říkají, co se to s tebou stalo. No, já jsem uh, jaksi prozřel. Um, byl jsem účasten jednání našeho ministra eh, v radě a řešil jsem klimatické záležitosti, záležitosti spojené s imigrací. A víte, mě dnešní diskuse dost zklamala, protože hm, přidanou hodnotu můžeme zlikvidovat i tu mentalitu a spojenou s výdaji a příjmy. Já souhlasím s tím, že je to třeba nějak rozpracovat, můžeme o tom sice mluvit, ale víte co, pokud se dostaneme v rádě opět za jednací stůl, tak rada ministrů bude tvrdá, ne tvrdší než předtím. Proto si myslím, že bychom měli začít s něčím, co je dáko jednodušší, a to je koordinace. A během tohoto jednání jsem nic na toto téma nevyslechl. A myslím si, že to je příležitost, které se musíme chopit musíme využít na těchto jednáních mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. To je výchozí bod. Protože pokud budeme dále mluvit o výdajích, tak vám můžu slíbit, že se zase vrát, vrátíme k tomu samému. Rabat pro rabat a tak dále, tím mučím studenty na univerzitě, ale jinak nevím. Vláda nám k tomu dává velkou možnost. Je tady možnost mluvit o prioritách, o koordinaci politik společně. Pokud bychom toto měli dělat, tak můžeme začít výměnou údajů. To je jednoduché a možná, že díky tomu se nám podaří dospět k úplně jiné logice, než to, co nám říká pan Lamasor. A to je situace, kde vyhrávají obě strany. Jednoduchý fakt, že pokud dojde na evropská řešení, takže uspoříme peníze doma. Ale pokud nezačneme s koordinací, pokud nebude těch takovýchto jednání víc, pokud řádně nebudeme plánovat, tak se nikam nedostaneme. Protože se pak dostaneme zase k těm roztržkám ohledně výdajové stránky rozpočtu, o mezivládní logice a zase ta logika těch čistých plátců, to se vrátí to je politika, většina z nás jsme tady politici, tak eh, si nic nepředstírejme, protože to bude ještě horší. A v takové době jednoduše žijeme. Za půl roku možná svět bude úplně jiný, po té, co proběhnou volby v některých místech ve světě. Takže pojďme se na to podívat střízlivýma očima. Jsou tady vznosné cíle, Eh, jak si řekněme, eh, z dob, kdy já jsem sloužil na rozpočtovém výboru, ale pojďme se hlavně vrhnout na ty reálné věci, kterých můžeme eh, dosáhnout a možná se díky tomu nám podaří dosáhnout pokroku. A poslední, paní Ciganem. Já bych eh, navázala na pana Třeškovského ohledně koordinace hospodářské politiky, protože já si myslím, že tento nástroj evropského semestru je výborný, eh, že se prostě nevyužívá. A mnozí z vás jste poukázali na to, že pokud jde o investice do politiky soudržnosti, měli bychom zohlednit doporučení specifická pro země a investovat do těch míst, kde se nedostává. Pochopitelně, cyklostezky jsou fajn, ale Není to věc, která souvisí s doporučeními pro konkrétní země, to platí i pro vodní nádrže. A já si myslím, že to je směr, kterým by stálo za to jít. To by také zajistilo vzájemné porozumění eh, mezi členskými státy ohledně toho, kam by investice měly jít a kam ne. Uh, Musím poděkovat panu Grantovi ze Skonska v tom ohledu, že jste nám umožnil mluvit se Spojeným královstvím a ne o něm, protože tento prvek nám teď eh, chybí. Eh, Připomněl jste, kam ty privitivní úvahy o rozpočtu mohou jít a také jste eh, připomněl, že je důležité se zamyslet nad přidanou hodnotou pro EU, pokud jde o obecné politiky. Dále v neposlední řadě nezbytnost převádět výdajovou eh, položku mezi politiky EU, protože tam dochází eh, k transferům ze strany Eh, národních rozpočtů na úroveň EU. Pan Lamasur zahájil tuto diskusi, vy jste to také zmínili. Já si myslím, že tato věc se bude těžko řešit, protože národní vlády nechtějí vydávat své pravomoci. Oni dají kompetence některým evropským agenturám schromažďovat a in, analyzovat informace, ale eh, žádné výkonné pro, pravomoci. To znamená, že máme pak dvě agentury. Jedna, co schromažďuje informace a tak dále, a dále prováděcí agenturu No a jak se toto eh, řeší, to je právě problém pro rozhodování na úrovni EU. Ještě jednou mnohokrát děkuji za příležitost zúčastnit se diskuse. Mnohokrát děkuji všem řečníkům. Já pouze zopakuji to, co už tady bylo řečeno. A přimělo mě k tomu toto poslední diskusní kolečko. téměř od všech, kteří se dotkli otázky koordinace a soudržnosti a koherence, téměř od všech jsem vlastně slyšel takovou pozitivní reakci na celkovou představu. No, ale ostatně mé uši nejsou až tak důležité jako uši členů skupiny na vysoké úrovni. Víte, jedná se o to, jak doladit tento proces, který určitě stojí za to. A já se budu těšit na zprávu a na čerstvé myšlenky a principy ohledně toho, jak se toto musí provádět v praxi. Myslím, že to založeno na koncensu, nejenom obecných představ, ale na základě potřeb z různých důvodů. Ale Lamasur nám to připomněl. A ostatní rovněž. Čili čerstvé ide, čerstvé myšlenky, s kterými přijde skupina na vysoké úrovni. Pro provádění z politického hlediska by to nemělo být komplikované. mysle tento systém by uh, neměl být problém, ale tak, aby to nenarazilo na politickou opozici. Takže máme 12.26 a závěrečné zasedání začne za 20 minut, 12.45 tak si myslím, že bychom si mohli dát krátkou pauzu. Požádám vás, abyste opět zasedli ve 12.40, abychom mohli začít naprosto přesně v 12.45. Děkuji. Yeah, yeah. If I can ask you to, uh, to take... Když byste dovolili, požádal bych vás, abyste se usadili. Pan předseda Schulz má spoždění přijde později. Navrhuji proto, pokud všichni souhlasíte, že bychom začali, respektive máme povoleno začít bez něj, a zachováme e, pořadí, které se předpokládalo. E, nebudu nikoho představovat, zkrátka zmizím a nechám to na vás. Je tu pan Hudák, který začne poté místo předsedkyně Georgieva a pan předseda Monty. A budeme doufat, že pan předseda Schulz mezi tím dorazí. Takže, pane ministře, máte slovo. Děkuji. Ještě než zmizíte, myslím si, že bychom vám všichni měli poděkovat za eh, to, co jste všechno odvedl v těchto dvou dnech. Eh, vím, že je velice obtížné vést tuto diskusi, moderovat, takže děkujeme vám. Vážení eh, poslanci z národních parlamentů, pane předsedo parlamentu, který tu nejste, ale pane předsedo, alespoň pane Monty, který tu jste, eh, paní místo předsedkyně komise, Pane předsedo Vysoké skupiny pro vlastní prostředky, vážení europoslanci, europoslankyně, dámy a pánové. Je mi velkou ctí zde dnes být jménem slovenského předsednictví EU před tímto grémiem velectěných hostí z národních parlamentů, složeného z europoslanců, europoslankyň, kolegů z Rady, Komise a dalších institucí. Děkuji Mariu ehm, Monti za uspořádání této konference a děkuji Martinu Šulcovi za její hoštění. Toto téma je velice důležité. Role evropského rozpočtu, nové zdroje příjmů, role národních parlamentů v rozhodovacím procesu souvisejícím s financemi EU, to jsou všechno velice důležitá témata. Je dobře, že o tomto důležitém projektu um, hovoříme protože je důležitý pro budoucnost Evropy a pro její strukturu. Ze školy, z univerzity si vzpomínám, že každý projekt by měl mít tři části a odpovídat na tři otázky. Za prvé, co děláme a proč? A co z toho budeme mít? Toto je velice důležité, protože dnes stojíme na křižovatce dalšího rozvoje Evropské unie. Máme zde složitou situaci, Brexit, nové externí aspekty, čelíme migraci, čelíme bezpečnostním výzvám. A všechno toto vytváří prostředí, kde Evropa potřebuje změnu. A k té změně nedojde bez finančních prostředků, bez, bez um, jaksi nového přemýšlení o rozpočtu jako takovém. Evropský rozpočet eh, pro mě, a já jsem poměrně nový na té pozici, pozici pan rozpočet, je takový mikrokosmos pro mě různých pozicí, různých názorů, eh, různých států, různých institucí, včetně Evropského a národních parlamentů. Samozřejmě přemýšlíme o tom, co děláme, proč, od čeho chceme dosáhnout, Musíme být realističtí, musíme být realističtí v tom smyslu, čeho může a čeho má evropský rozpočet dosahovat. Jak všichni víme, evropský rozpočet představuje pouze 2% body celkových výdajů v EU. To znamená, nemůžeme mít příliš velká očekávání, protože národní rozpočty mají i nadále být tím hlavním motorem konkurenceschopnosti a bezpečí Evropy a síly Evropy do budoucna pro naše občany. Ale musíme mít odvahu dívat se na rozpočet novým způsobem, takovým, který bude reflektovat eh, potřeby a výzvy, kterým čelíme, kterým stojíme tváří v tvář jako Evropané. Já jsem se velice rád účastnil diskuzí dnes, dnes dopoledne. Hodně se diskutovalo o evropské přidané hodnotě. Tedy o tom, že evropský rozpočet tuto přidanou hodnotu má přinášet. A myslím si, že pan Lamasur velice jasně eh, řekl, že pokud si nedefinujeme, co to ta přidaná hodnota vlastně je pro Evropu, pak nebudeme nikdy úspěšní v rámci modernizace rozpočtu, který by korespondoval našim potřebám. V té diskusi jsem neslyšel, jak by se ta evropská přidaná hodnota měla definovat. A to je velice důležitý úkol, protože když si ji nedefinujeme, budeme mít neustále různé názory, co to znamená pro národní státy, ale i pro jednotlivé regiony. A bude tím pádem velice obtížné dosáhnout konsenzu k tomu, jaká by měla být struktura rozpočtu, včetně příjmů, ale i výdajů. Dovolte mi uvést vám čtyři nebo pět, podle mě, hlavních součástí evropské přidané hodnoty. Je to k diskusi, já jsem o tom přemýšlel. Eh, jednak je to další pohánění a vedení evropských politik a evropské strategie. To znamená, že Evropa bude směrována k vyšší konkurenceschopnosti, bezpečnosti a vstřícnosti vůči občanům. V zásadě evropský rozpočet by měl nabízet klíčové prvky, které by poháněly společné evropské politiky, jako je například e, politika týkající se migrace. Takže to je ten prvek vůdcovství. Za druhé, eh, Pákový efekt, páková komponenta. Evropský rozpočet pro mě je způsob, jak eh, využít pákového efektu pro prostředky na národní úrovni, ale i prostředky ze soukromého sektoru. a toho pákového efektu je potřeba dosahovat. Za třetí, rozpočet by měl spojovat na evropské úrovni a tato propojenost, ať už jde o fyzickou infrastrukturu nebo komunikace, dopravu, energetiku, digitální infrastrukturu, ale také na úrovni lidské, lidská infrastruktura, na tu se občas zapomíná. Zapomínáme, že musíme dále vzdělávat, eh, tvořit evropské občany. A k tomu dochází, když dochází k interakci mezi mladými lidmi. To neděláme a proto vzniká extremismus. Za čtvrté konvergence. Rozpočet by měl pomáhat zajišťovat konvergenci v Evropě, podporovat ty slabší země, regiony, lidi a vytvářet kohezi mezi námi všemi. To je součást našich hodnot. A Dokážeme-li dospět ke konsenzu u některých těchto hodnot, u některých těchto adicionalit evropského rozpočtu, pak si myslím, můžeme začít mluvit o tom, jak by ten rozpočet měl vlastně vypadat. Tak eh, teď tedy jak toho dosáhnout? No, k tomu jsme zde slyšeli spoustu různých názorů, jak vytvořit tento nový moderní rozpočet. Eh, nové zdroje, nové vlastní zdroje jsou v tom důležitou součástí, ale je potřeba také zaměřit se na, a to tady také Lec kdo říkal, že nejde pouze o nové peníze nebo dodatečné peníze, jde také o to, jak ten rozpočet utrácíme. To je velice důležité. Je potřeba zaměřit se na rozpočet tak, jak je teď, a velice pečlivě zvažovat jednotlivé položky v něm a zjišťovat, zda se evropské peníze utrácí skutečně tím nejlepším způsobem pro Evropu a Evropany. Dovolte mi zmínit jednu věc, která mě napadla včera, objevila se ve zprávách. Zmínil to komisař Moskovisi, pokud se nepletu, že v EU každý rok přicházíme nedůsledným výběrem DPH skoro 160, eh, o 160 miliard euro. To je v podstatě eh, výroční rozpočet EU. Kdybychom byť jen trošku vylepšili výběr daně z přidané hodnoty, měli bychom dost peněz na to, abychom řešili některé ty problémy, které řeší Kristalína, její kolegové a ostatní pro které se snaží najít eh, rozpoč, dostatek místa v rozpočtu. Takže je potřeba se víc snažit lépe využívat stávající prostředky a peníze obecně. To je velice důležité. No a jaký má být tedy dopad eh, rozpočtu? Měl by to být rozpočet, který reflektuje novou moderní dobu, výzvy, před kterými jako Evropané stojíme. Měl by reflektovat očekávání občanů, ale musí být také pochopitelný, protože občas eh, jsou vytvářeny rozpočty, kterým nikdo nerozumí a nedají se vlastně ani vysvětlit. Jak víte z dějin, z dějin naší planety dinosauři nevymřeli, protože by nebyli silní. Vymřeli, protože se nebyli schopni přizpůsobit nové situaci. A to je přesně to, před čím stojíme. My musíme se přizpůsobit nové situaci, před kterou jako Evropa stojíme. Já se omlouvám, že jsem trošku přešvihnul to, co mi dal sekretariát v radě, no ale snad to nebylo tolik. Eh, zastupuji zde radu. Mohu říci, že rada je připravená být v této diskusi o vlastních prostředcích dobrým partnerem. Rada monitoruje, sleduje diskusy a vývoj myšlenek zde velice zblízka, jak ví předseda Monty, který diskutuje s ministry financí, eh, například na ECOFINu nebo na separátních zasedáních eh, v únoru letos, v loni také. V těchto diskusích je potřeba pokračovat, protože představují možnost, jak nad, na tento proces dohlížet. Ale pro mě je také zde dnes symbolické to, že zde jsou zástupci národních parlamentů společně s evropskými poslanci. A myslím si, že to je přesně dialog, jaký potřebujeme. Potřebujeme dialog mezi národní a evropskou úrovní. Protože Bohužel je celá řada situací, kdy se někde v, eh, v Bruselu na něčem shodneme, ale pak odejedeme domů a najednou mluvíme úplně jinak. A to je právě ta chvíle, kdy dochází k problémům. A abych tak řekl, je to voda na mlín populistům. Nicméně jsou tady také ty pozitivní eh, dopady to, že vznikají nové myšlenky, vznikají nové think tanky, které se zaměřují na nové možné přístupy k rozpočtu. Eh, zmíním například pana Maňku, mého krajana, nebo Slovenskou akademii věd, eh, která rovněž připravuje vlastní eh, náměty na to, jak generovat vlastní prostředky v EU. Na závěr mého vystoupení eh, mi dovolte říci, jakožto zástupce slovenského předsednictví rady a zástupce rady obecně, že vám děkuji za velice užitečnou diskusi, za velice cenou diskusi. Je to součást cesty, kterou se musíme ubírat a já jsem přesvědčen, že i rada bude konstruktivním partnerem v tom, že z evropského rozpočtu uděláme rozpočet lepší, moderní a lepší pro naše občany. Děkuji. Now I can say good afternoon. Tak teď vám mohu říct dobré odpoledne. Dlouho jsme se neviděli. Nejprve dovolte, abych vám eh, předala eh, zprávu od pana Junkera, který se měl zúčastnit této diskuse. Very timely, because I was just going to... Ano, právě včas, protože zrovna jsem chtěla eh, něco říci vám eh, od našeho předsedy, od předsedy komise, který se velice aktivně účastnil této diskuse, jak pan Monty ví, tak jsme ho pozvali na eh, komisi, abychom tam s ním jednali a on osobně se chtěl tedy poděkovat předsedovi parlamentu nejen za jeho účast na této konferenci, ale také za úlohu, kterou se hrál při jednání o současném víceletém finančním rámci, tak aby zajistili, že toto téma skutečných vlastních zdrojů bude nejen pochováno při životě, ale že vlastně bude i součástí jednání o příštím víceletém finančním rámci. Takže Jean-Claude a já osobně a další kolegové bychom vám za to chtěli poděkovat. Dovolte čtyři závěrečné body. Za prvé, můj dojem a z toho, co jsem slyšela i od kolegů, je takový, že tato, tato diskuse je velice užitečným formátem e, umožňujícím zapojení našich občanů e, a těch, kteří je zastupují doma i tady v Bruselu. E, zapojení národních parlamentů a europoslanců bylo velice konzistentní, jejich názory se také navzájem doplňovaly a podporovaly a osobně bych byla velice ráda, kdybychom i nadále zástupce Evropského parlamentu a zástupce národních parlamentů dále spojovali, aby mohli společně diskutovat o otázkách budoucnosti Evropy a budoucího rozpočtu. Druhá věc, hlavní takové poselství z tohoto jednání je, že většina z nás uznává nutnost modernizovat a zjednodušit náš rozpočet, jak na příjmové straně, tak na výdajové straně. A že musíme rozpočet přiblížit našim občanům. Pokud jde o příjmovou stranu, tak jedná se o to, že by měla být jasnější a přímější vazba mezi tím, co občané přispívají a mezi tím, co evropský rozpočet investuje jejich jménem. Dnes tato vazba až v 80% je vlastně taková, že se jedná jenom pouze o prostředníka národního rozpočtu. Velmi vysoké procento jsou sice vlastní zdroje, ale nikoli ty skutečné vlastní zdroje. A bylo by tedy vhodné, abychom se vrátili k těm opravdovým vlastním zdrojům. Nicméně je také jasné, že v současném politickém prostředí je velice citlivou otázkou to, zda takováto změna by znamenala zavedení nějaké eh, evropské daně. Teď hovořím jménem komise. To není eh, součástí našeho návrhu. My navrhujeme změnu eh, v uspořádání sdílení příjmů, tak aby občané měli přímější vazbu na to, co vlastně pro ně Evropa dělá. Může to znít eh, jako něco nedůležitého, ale ve skutečnosti je to velmi důležité, protože naším cílem je vytvořit příležitost pro to, abychom s vývojem zdanění v EU, s harmonizací zdanění, eh, náhradou jedné daně druhým, mohli sledovat tuto vazbu mezi občanem a evropským rozpočtem a aby tyto dva články vlastně si byly blížeji, než je tomu dnes. V této konkrétní diskusi se nejedná ani o velikosti rozpočtu. Někteří lidé mají dojem, že se jedná o navýšení příjmů evropského rozpočtu. To se může stát, nemusí se to stát, ale rozhodně to není předmětem diskuse, kterou vede naše skupina pod vedením pana Montyho. I toto téma je samozřejmě důležité, ale tím prvotním cílem rozhodně není navýšení daňové zátěže našich občanů. Upřímně řečeno jsem velice optimistická, pokud jde o budoucnost této diskuse. Proč? Protože jsme byli donuceni k reformě rozhodnutím Britů v referendu, které se konalo 23. června. Nevyhnutelně se tím znovu otevře otázka slev, rabatů a to samozřejmě znamená, že se také budeme podrobně věnovat příjmové stránce rozpočtu. Není možné prostě jenom říct, dobrá, tak jsou tady ty, uděláme změny v systému slev a něčeho ostatního se nedotkneme. To nejde, takže já si myslím, že to bude příležitost udělat tu správnou věc. Jak už jsem říkala, ráno, jsem také hluboce přesvědčena, že dosáhneme úspěchu, jestliže zároveň budeme pokračovat v reformách a zlepšování výdajové stránky rozpočtu. Parlament eh, nám pomohl dosáhnout větší flexibility v tom, jak vynakládáme peníze. Kdybychom to neudělali, tak by to bylo samozřejmě špatně, protože jsme museli řešit důsledky uprchlické krize. Parlament také od nás požadoval, abychom vyvážili eh, pravidla se zaměřením na kvalitu výdajů, to znamená to, co vlastně přinášíme našim občanům. A já myslím, že eh, tím, jak bude rozpočet vlastně sešněrovaný, ale zároveň budou vyšší požadavky, tak eh, se budeme muset ještě více soustředit na tu kvalitu, na to, co přinášíme našim občanům. A konečně moje poslední poznámka, co dál. Budeme pokračovat s tou odbornou prací, ale všichni víme, že ta odborná práce nás dostane pouze do určité fáze. Potřebujeme od vás, abyste odvedli i tu politickou eh, těžkou práci a s vámi bychom potom mohli přispět k vytvoření dobrého politického prostředí, které umožní reformu rozpočtu. My na komisi si myslíme, že podstatná část reformy by měla proběhnout s příštím víceletým finančním rámcem a doufám, že parlament bude stejně odhodlaný jako v předchozích diskusích a že to tedy přispěje k tomu, že ty odborné myšlenky se převedou i na politickou realitu. Děkuji vám. Děkuji, Kristalino. Milí kolegové a kolegyně, vážený pane profesore Monty, Já eh, vím, že máme za sebou dva velice intenzivní pracovní dny s vhodnými diskusemi té skupiny na vysoké úrovni, která představí svou závěrečnou zprávu na konci letošního roku a vycházíme z toho, já jsem teď velice pozorně poslouchal paní Georgievu, vycházíme z toho, že eh, představí legislativní návrhy ve světle, toho, eh, ve světle této zprávy, tak abychom eh, s příštím víceletým finančním rámcem od roku 2020 mohli přijít s vylepšenými strukturami. Ta debata za poslední dva dny z parlamentního hlediska, a to platí jak pro eh, národní i evropský parlamenty, musí být eh, naším středobodem zájmu. Jde o naši demokratickou povinnost. V dnešním systému je pro daňové poplatníky a daňové poplatnice velice obtížně rozpoznatelné, kdo má za co jakou odpovědnost. Evropská unie a e, němečtí kolegové to dobře znají, principiálně něco jako takové překladiště. On se definuje konkrétní parametr, podle kterého všichni musí přispívat do společného hrnce s penězi, řekněme. A potom z toho hrnce se financují projekty eh, strukturálním způsobem. A na první pohled je ta rozhodovací struktura o rozdělování peněz eh, z toho kotlíku eh, naprosto demokratická. Ty podílníci, to znamená členské státy, se toho účastní a je toho účasten také volený parlament. My tomu v Německu říkáme klasická struktura federálního systému, kde dílčí státy a celkový stát Eh, já tady nechci, aby se říkalo, že EU je stát, že Schulz říká, že EU je stát, to nechci. Ale je to takové porovnání. Máme tu členské státy a centrálu, které se všechny účastní rozpočtu. Tolik tedy idealistická část mého popisu. Realistická část mého popisu je trošičku jiná. Že? Paní Georgieva hovořila o flexibilitě. My jsme v rámci posledního víceletého finančního rámce hodně slavili tu větší flexibilitu mezi roky a mezi kategoriemi. Já z hlediska rozpočtové politiky a vzhledem k tomu, že tady sedí pan Lamasur, pan Lamasur mě tehdy brzdil, když jsem říkal, máme víc flexibility mezi roky, mezi, mezi kategoriemi on mi říkal, ano, milý Šulci, ale musíš se podívat na procentní sazby. Kolik flexibility, že to vlastně máš? Podle reálných procent mezi jednotlivými roky a mezi kategoriemi. No a tím pádem se můj entuziasmus dosti zredukoval. Proč to říkám? Říkám to proto, že eh, v momentě, kdy dojde k odklonu od těch výchozích podmínek, ať už pro rozpočet jednoletý nebo víceletý, pak ten celý scénář se jaksi začne rozplývat. Pokud um, šéfové vlád ve své moudrosti v radě odsouhlasí, že dají víc peněz na bezpečnost, a hned v návaznosti říkají, a bude to financováno z rozpočtu EU. Tak paní Georgieva by měla říct, no tak dobře, tak ty peníze najděte. Ale co řekne paní Georgieva? Půjdu s tím do parlamentu. Co řekne parlament? My máme stropy pro závazky i pro platby. A tam mezi tím je nějakých 80, 90, kolik je to, 907 ku 970 nebo tak nějak, to je ve víceletém finančním rámu. Takže nějakých 65 miliard. Tak vezmeme peníze z toho, ale pak řeknou členské státy, no to tedy ne. Protože závazky o tom, neplatí, o tom nemluvíme. Mluvíme o platbách. Nechceme zvyšovat stropy. A jinými slovy to znamená, eh, přerozdělení. To znamená, vy si najděte peníze z té vyjednané masy financí. Ale ta masa peněz už je rozpočítána, ta už je rozdána. A pak se škrtá. A nebo, co je pro evropský rozpočet ještě horší, se odkládá. Peníze, které jsou k dispozici, se vemou a Těmi penězmi na vyplácení faktur eh, od někdy od října se přesunou na další rok. A první tři měsíce eh, dalšího roku se ty peníze využijí na zaplacení faktur z roku předchozího. A to už děláme nějakých 20 let. V podnikání se tomu říká eh, takzvané rollover úvěry, které dříve či později vedou ke krachu firmy. A to je malá součástka naší rozpočtové reality, kterou zažíváme každoročně. A něco, co mě přivádí k šílenství, je, když to někdo kritizuje a kdo pak z hlavních měst, ať už jsou to křesťanské demokratické vlády nebo sociální demokraty e, u vlády, tak ze všech měst zní, no vidíte Brusel, oni neumí zacházet s penězmi. Ale chceme bezpečnost, Frontex, kontrolu vnějších hranic a tak dále a tak dále ale ti blbci tam v Bruselu teď najednou mluví o nějakých horních hranicích, závazcích nebo co já vím. To pokrytectví, které panuje v Evropě v rozpočtové politice, to je neuvěřitelné. Proto potřebujeme víc transparentnosti. Ale víc transparentnosti dosáhneme větším objemem vlastních prostředků, protože pak bude jasné, odkud ty peníze jsou a pak ti, kteří budou rozhodovat o příjmech, budou rozhodovat také o výdajích a budou identifikovatelní pro občany. Bude jasné, kdo může za co. A tím pádem se v Evropě vytvoří víc demokracie. Proto doufám, že v té debatě, kterou jsme tady vedli, jsme se posunuli aspoň o kousek dál. Nejsem příliš optimistický, protože ta tendence vše renacionalizovat je v Evropě obecně přítomná a e, rozpočtová politika není výjimkou, ale na konci se doufejme prosadí snad rozum jak v Evropě, tak v rozpočtech Evropy a ne ideologie. E, rozpočtová politika v Evropě je ideologicky přetížena a to konfrontačním způsobem. Eh, to takzvané sdílení zodpovědnosti, eh, že eh, je takové, že rozumná rozpočtová politika je vždy národní, ale neodpovědná rozhazovačná je vždy evropská. A pokud tady bude panovat tato konfrontační nálada, tak budeme i nadále ztrácet kredit nejen v rozpočtovém smyslu, ale v politickém smyslu. Budeme ztrácet důvěru a to je dramatičtější. Takže prosím, pojďme se bavit o základní jádrové politice eh, Evropské unie. Jsem vám velice vděčný za tu debatu, kterou jsme zde eh, vedli. Jsem velice vděčný té pracovní skupině na vysoké úrovni za kvalitní práci, ale je mi také jasné, že to, co říkám teď, to, co jsem říkal včera, je taková hrubě otesaná politika. A pak až eh, přijdeme do těch rozpočtových diskusí, takže to bude všechno daleko, daleko těžší eh, říct jim takhle jednoznačně. Ale nehněvejte se na mě. Ano. Eh, v Německu je takové jedno hezké přísloví na hrubý pytel, hrubá záplata. A my v Bruselu jsme tady konfrontováni už léta s těmi hrubými pytly, a do nich jsme tak všichni vhazováni. A proto já jsem se rozhodl začít hrubě i záplatovat. Takže je tady představa na národní demokracie, která by se dala hájit o to, se tady jedná, není to o nic víc, o nic méně, než samotná existence Evropy. A domnívám se, že to je určitě strategie, která nám pomůže posílit rozpočtovou strategii a pochopitelně pokud jde o skupinu na vysoké úrovni, hm, ta je expertního technického charakteru, ale při rozhodování nabude striktně politický. Mnohokrát děkuji eh, za vaši pozornost a předám slovo panu profesoru Montimu. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Rád bych všem z nás připomněl, že v tomto světě plném diversity. Skupina pro vlastně rozpočtové zdroje má tři otce, ale z nich pan předseda Schulz, jak už tady bylo připomenuto, byl hlavním aktérem, který tlačil na radu a parlament a udržel při životě alespoň tu představu reformy vlastních zdrojů, reformy, na které momentálně pracujeme. Jménem kolegů ze skupiny bych rád poděkoval Evropskému parlamentu v podobě předsedy a v podobě mnoha a mnoha členů, kteří se aktivně zúčastnili této konference. dále rada v podobě pana Odaka a komise v podobě paní místo mm, předsedkyně Georgievy jménem pana Junkra. Zároveň musím poděkovat panu profesoru Sapinovi, který moderoval celé jednání. S velkou autoritou přirozenou zdvořilostí, díky čemu jsme všichni respektovali čas, což není vždy běžné na konferencích. Je pravda, že to, že konference se konala v budově Evropského parlamentu, eh, přispělo k větší přísnosti Zároveň bych rád poděkoval poslancům národních parlamentů, kteří poskytli víceméně další přidanou hodnotu, která nám pomůže v úvahách oběma směry. Zároveň bych rád poděkoval členům panelu a vzhledem k tomu, že jsem posledním řečníkem. Doufám, že mi bude umožněno, abych jménem všech účastníků poděkoval těm, kteří tvrdě pracovali na organizaci této konference, tak, aby byla z koncepčního hlediska koherentní. To platí především pro interinstitucionální sekretariát, který podporuje naší práci a také pracovní skupině, která ještě více nás podporuje v práci také zaměstnancům parlamentu a tlumočníkům. Traskovský In the last... Pan Češkovský během posledního panelu nás vyzval k vystřízlivění a zdrženlivosti, pokud je o ambice. Rád bych s ním souhlasil a zároveň ho ujistil, že nepřijdeme o naší střízlivost, ale pokud jde o skupinu na vysoké úrovni, musím ujistit pana Třeškovského a ostatní účastníky, že naše skupina je velice cílevědomá. Možná až tvrdohlavě v práci v rámci vlastního mandátu a chceme udělat, co je v našich silách, abychom to stížili víc než kdykoliv předtím pro radu. Aby to nebylo pro radu jednoduché schodit tuto věc o vlastních zdrojích ze stolu. Víte, to bylo v minulosti jednoduché. Já mám zkušenost roku 2013. Tady nebyly žádné eh, politické dopady vyplývající eh, z neuchoty projednávat vůbec tuto věc. Zaznamenal vůbec někdo, že my v radě v té době jsme jednoduše schodili tyto návrhy o vlastních zdrojích ze stolu? Ne, prošlo to bez povšimnutí. A já si myslím, že dvě věci se mění. Jedna věc je, že prostě situace se zhoršuje s ohledem na vlády a kolektivní sjednocení bude asi těžší schodit nějaké náměty a myšlenky za stůl než v minulosti. A to vzhledem k tomu především, že všichni v Evropské unii eh, začínají chápat, že pokud jde o nějaké obecné vnímání, tak eh, že usvědčování ze strany hlavních měst jednotlivých států unie eh, z různých věcí, že ukazování na, ně, na EU prstem jsou věci, které nejsou příliš optimální pro integraci evropského procesu. Další důvod, proč si myslím a doufám, že to tak už jednoduché nebude klást takovéto náměty stranou, je to, že chceme zvýšit povědomí, posílit veřejné vědomí a mínění. Díky tomu, že budeme všechny informovat, včetně tisku, o tom, o co zde konkrétně jde. Jsem si vědom toho, že v minulosti se nedělo nic ohledně kompromisů parlamentu, rady a komise. A my uděláme, co je v našich silách, aby každý aktér v této hře byl ještě odpovědnější, než tomu bylo v minulosti. A proto se tolik snažíme v rámci práce této skupiny zohlednit celé spektrum úvah o těch striktně technických, expertních a akademických a musím tímto poděkovat všem autorům studie expertní skupiny, která byla nesmírně užitečná, až na politická témata, procesy a otázky. A myslím si, že právě tady tento proces je zásadní v posílení povědomí o tom, co, o co se jedná. A místo předsedkyně komise Georgieve řekla velice výstižně, co si bere z této konference. Já to nebudu muset opakovat, protože se v tomto od ní neodkláním, což by určitě nebylo pro mě příjemné. A my jsme identifikovali na všech úrovních potřebu rozpracovat tyto filtry subsidiarity veřejného bláha a podobných záležitostí ohledně toho, co a jak, co podniknout. A paní Georgieva v prvním projevu dnes dopoledne řekla, že kritéria jsou v souladu s prioritami pro uh, výsledky a pro konkrétní hmatatelné, demonstrovatelné výstupy. Také ještě musím podotknout, že politiky se musí hodnotit ex post. UDAK zdůraznil, že to, co dělá EU s rozpočtem, musí pohánět hlavní politiky. A zde musím ještě podotknout, že on zdůraznil konektivitu jako jeden klíčový bod. To se mi velice líbí, toto propojení, lidské propojení a také ta konkrétní, to konkrétní provedení. Pan Moskovici včera uh, říkali něco o vyhýbání se placení DPH a jak moc je důležité prostřednictvím lepší koordinace procesu provádění vymout a asi těch 160 až 200 miliard DPH v eurech, eh, které se neplatí. To je měnčí vyhýbání se daní také znamená, že EU s členskými státy bude moci získávat peníze od těch, kteří se placení vyhýbají, s tím, že je tyto peníze dostanou zpět občané prostřednictvím veřejného zboží, veřejných prostředků. A to by měla být přidaná hodnota Evropské unie. Takže to je jedna představa přidané hodnoty eh, přenesená na druhou úroveň eh, na základě specificity procesu Evropské unie. Je tady široký konsensus. To se snáze říká, než dělá. Pokud jde o zacílení na jádro věci, jak se říká core business jednoduše zacílení na konkrétní programy, které slouží určitým občanům a výtěžnost vlastních zdrojů. Příklady tohoto jednoduchého zlepšení byly uvedeny dnes dopoledne, dejme tomu profesorem Fustem, který ilustroval, proč přístup čisté bilance přitahuje takovou pozornost díky sekvenci, jak se vytváří rozpočet a také díky panu Lamasurovi, který jasně řekl, jak je důležité mít koherenci mezi přidělením nových funkcí členských států a jejich sproštění se možnosti uplatnit určité úspory. Myslím si, že je důležité říci, že my nemůžeme stanovovat daňovou úroveň, což neznamená, že by to nebylo relevantní a že by to nebylo že by to nebylo v návaznosti na naše hlavní cíle, ale o to tady jednoduše nejsme. Naše práce ve skupině na vysoké úrovni teď eh, bude ještě vyžadovat nějaký čas, už ne moc. Chtěli bychom tu eh, zprávu dokončit a předat ji předsedům všech tří institucí, které vlastně stály u našeho zrodu. A chtěli bychom tu zprávu eh, mít hotovou během prosince. A chci říct velmi jasně, jsem si jist, že mnozí z Evropského parlamentu a také z národních parlamentů možná byli zklamaní, protože neslyšeli členy skupiny na vysoké úrovni říci nějaké konkrétní návrhy. Ale chtěl bych vás ujistit, že naše závěrečná zpráva bude obsahovat i mnoho konkrétních návrhů, které budou podloženy dokumenty a vyargumentovány. A e, také v některých případech různé varianty ale mysleli jsme si, že je důležité, než eh, formulujeme konkrétní návrhy, vytvořit v Evropě takové intelektuální prostředí, které eh, pochopí nevýhody a nedostatky současného systému. Jinak by došlo k tomu, že až budou konkrétní návrhy, tak by se ne, bychom se nemohli dostatečně soustředit na výhody a nevýhody jednotlivých návrhů, protože každý návrh lze vlastně zabít, pokud chceme. A možná by se objevovaly otázky, zda opravdu takovou změnu potřebujeme. Ano, už jsme o tom diskutovali velice dlouze, včetně této konference, že ten současný systém není racionální. A já doufám, že díky tomu bude trochu pravděpodobnější Eh, dospět k nějakému závěru. A ještě na úplný závěr eh, budeme k dispozici nejen Evropskému parlamentu, ale také parlamentům členských státech, pokud by nás eh, tedy chtěli po zveřejnění zprávy, která je určená i jim, Eh, chtěli informovat o svých komentářích, tak jsme samozřejmě k dispozici, můžeme eh, dovysvětlit, eh, případně pokud by bylo zapotřebí a podobně. Paní místopředsedkyně Georgieva dnes dopoledne hovořila o kategoriích, které jsou de facto relevantní v rozpočtovém procesu přátelé zemědělství, přátelé soudržnosti, přátelé slav. tak já si myslím, že naším kolektivním cílem by mělo být skromní a možná naopak vůbec neskromní. Měli, chtěli bychom vlastně takovou intelektuální i politickou prací vytvořit novou kategorii prostě přátelé evropských občanů. Děkuji mnohokrát.